Bonjour, mesdames et messieurs, nous allons... Dobré odpoledne, dámy a pánové, tak začneme. Už jsme trošičku ve skluzu. Já vás tady všechny vítám. V první části našeho dnešního zasedání nahrazuje paní Evu Žolí, naší předsedkyni, která eh, zastupuje náš výbor na ceremonii při eh, pátém eh, vydání zprávy programu OSN pro rozvoj, které probíhá tedy právě teď, eh, ovšem jinde v Bruselu. Paní Žolí se za chviličku vrátí. Ostatně generální ředitelství pro tlumočení, pro tlumočení říkalo, že zcela výjimečně nám může poskytnout dnes a zítra tlumočení i z a do švédštiny. Takže začneme tím, že schválíme pořád jednání našeho zasedání. Máte k tomu nějaké připomínky nebo výhrady? Nemáte. Dobře. Takže tím je náš pořad jednání schválen. Dostali jste také zápisy ze schůze 18. října 2010, takže pokud máte nějaké připomínky k tomuto zápisu, laskavě je oznamte sekretariátu a to před koncem dnešního zasedání. Pokud se tak nestane, bude schválen i zápis. Sdělení předsedkyně. Já eh, tady žádná sdělení nemám, takže můžeme přejít k bodu následujícímu. Ovšem žádné otázky pro komisi jsme na dnešek také neměli. To tady také přejdeme. A potom číslo 5, sdělení Evropské komise. Má komise nějaká sdělení? Zdá se, že ne, tak to vypadá, že to bude rychlé zasedání a to je dobré, když v pondělí nejsou žádné otázky na zasedání. Tak a teď přejdeme k inovativnímu financování na globální a evropské úrovni. Eh, výbor Econ eh, zatím vytváří zprávu k zprávě Evropské komise o financování na globální a evropské úrovni. Náš výbor žádal eh, o možnost vytvoření stanoviska jakožto asociovaný výbor podle článku 50 našeho jednacího řádu. V dokumentu komise se zmiňují tři oblasti. Finanční sektor, klimatické změny a rozvoj. Ta část eh, klimatických změn v rozvojových zemích se obzvláště týká našeho výboru, který je v této oblasti velice aktivní. A co se týká Eh, vývoje inovativního financování, tak to je také zjevně eh, věc, která spadá do pravomocí naší, našeho výboru. Takže já dám rovnou slovo panu Devovi, který byl jmenován zpravodajem pro toto stanovisko. Prosím, máte slovo. Um, Děkuji. Když se podívám na tuto zprávu o inovativním financování, tak vývoji pro výbor pro rozvoj se naskytá příležitost skončit pokračování po stejné cestě a uvažování stejným způsobem zaměřené na eradikaci chudoby a pomoci rozvojovým zemím, abychom začali uvažovat z širší perspektivy a abychom si začali klást otázku, zda existují další cesty inovativního financování, které by pomohly nejenom rozvojovým zemím, ale také daňovým poplatníkům v EU. Když jsem se jakožto zpravodaj díval na tuto zprávu, uvažoval jsem o tom, že naše členské státy a celosvětová ekonomika se setkává s těžkými časy časy eh, ve Velké Británii byly rozpočtové karty ve výši zhruba 25 a to tež platí o řadě dalších států EU. Hovoříme-li o inovativním financování, musíme si také uvědomovat, že bychom se neměli vracet ke starým cestám, jak získávat finanční prostředky. To jsme dříve činili a u nás ve Velké Británii eh, to činíme i nadále a s tím, že jsme eh, zkrátili veřejné rozpočty o 25 až 30 jsme vlastně navýšili příspěvky rozvojové pomoci ze strany eh, daňových poplatníků na, o 0, e, abychom splnili závazek 0,7% o 27%. Máme tedy těžkou volbu před sebou. Řekli jsme našim státním úředníkům, že milion z nich přijde o práci s tím, že se škrtají rozpočty o 30%, ale zároveň ponecháváme své závazky vůči rozvojovému světu a zvyšujeme eh, rozpočet, eh, abychom splnili cíl 0,7%, tak ty rozpočty musíme zvýšit o 27% a tak to opravdu je. Eh, ale s tím, že jsme splnili tento závazek, musíme si uvědomit, že řada členských států toto nesplní a zároveň, i když my to splníme, tím neskoncujeme s chudobou. Rozhodně ne, chudoba nezmizí. Těm státům to pomůže, slabě, ale pomůže to těm nejchudším, aby měli trošku víc, ale rozhodně to nebude znamenat konec chudoby na světě, nebo to nebude znamenat eh, dosažení takové úrovně, jakou máme u nás. Proto musíme opravdu uvažovat z širší perspektivy, eh, abychom nalezli takové řešení, které by bylo rovné, spravedlivé vůči těm, kteří peníze dostávají, ale také vůči nám, donátorům, dárcům aby celý tento vztah, který máme mezi EU a rozvojovými zeměmi, byl takto vyvážený. Když si uvědomíme, že mnohem větší objemy prostředků a nových prostředků se musí teprve nalézt k tomu, abychom pomohly zvládnout změny klimatu, musíme si uvědomit, že zhruba 100, o 100 miliard více eh, prostředků budeme potřebovat pro pomoc rozvojovým zemím, abychom zmírnili a přizpůsobili se eh, situaci v oblasti politiky proti změně klimatu. Například v Cancúnu a všichni tady očekávají od nás zhruba 100 eh, miliard víc a já se obávám, že prostě tu miliardu navíc nenajdeme. Ehm, prostě miliardy to nebudou, eh, protože máme velké problémy. A když si uvědomíme tyto dvě velká omezení, eh, na jedné straně očekávání ze strany těch, kteří chtějí chránit naší planetu a chtějí zmírňovat eh, změny klimatu ehm, a chránit planetu ale zároveň vzhledem k očekáváním těch, kteří chtějí splnit rozvojové cíle tisíciletí do roku 2015, vzhledem k tomu, co očekávají rozvojové země, které jsou našimi partnery, Musíme si uvědomit, že eh, si sami musíme zodpovědět na otázku, co dělat, když ty peníze nemáme. Já jsem tedy uvažoval o tom, jak jinak bychom mohli nalézt způsob, cestu, eh, jak splnit tyto velké úkoly. A jedna z možností, kterou moje zpráva nabízí, se týká toho, co bychom mohli udělat, když se zaměříme na současnou situaci v rozvojových zemích. Evropská unie a mezinárodní společenství dává rozvojovým zemím zhruba 1 miliardu eur. 100 eh, miliard, pardon, 100 miliard e- eur ročně, eh, což je podstatná část. Ale když se podíváme na situaci v rozvojových zemích je to 800 miliard euro ročně, které přicházejí eh, z rozvojových zemí, které nejsou součástí jejich oficiální ekonomiky, které netvoří jejich HDP ani HNP. A těchto 800 miliard se objevuje každý rok, jak správně řekla paní Žoliova, a jak to vysvětluje světu a nám, že se právě tyto finanční prostředky dostávají do zahraničních finančních center. Těchto 800 miliard netvoří bohatství pro eh, obyvatele rozvojových zemí, nepoužívá se na vymícení chudoby v těchto státech. Eh, Bůh ví, co se s těmi penězi děje, ale v každém případě se právě tyto prostředky ukrývají v daňových rájích, ať už v Karibiku nebo jinde na světě, používají se na kdo ví co, ale rozhodně ne pro blaho rozvojových zemí. Když si představíme, že by se podařilo vytvořit mechanismus, který by zabránil úniku těchto finančních prostředků, když si představíme, že těchto 800 miliard tedy osmkrát víc, než my dáváme v rozvojové pomoci rozvojovým zemím, představíme-li si, že dokážeme tyto prostředky uzamknout uvnitř ekonomik rozvojových zemí, tak aby si tyto země mohly ty peníze půjčovat, využívat, ponechávat k tomu, aby mohli se snažit vymítit chudobu, vytvářet podniky, podporovat podnikání a tak dále. Pokud se nám tedy eh, podaří zabránit plundrování těch zemí eh, právě těmito eh, odcházením těchto peněz, pokud se tyto peníze podaří v těch státech ponechat, bude to obrovská pomoc pro obyvatele těch zemí, bude to obrovský rozdíl, pokud bude možné osminásobek naší rozvojové pomoci využít eh, přímo v těch zemích, odkud pochází, aby se vytvářely nové zemědělské výrobky, nové bohatství, nové zemědělství, cokoliv, spousta věcí. <clears throat> Otázka tedy zní, jak jak můžeme zabránit odtoku těchto peněz do daňových rájů. Jak zajistit, aby tyto peníze byly k dispozici lidem ze zemí, kde vznikají, odkud pocházejí, jak zajistit, aby finanční toky byly ponechány v té zemi původu. My tady hovoříme o Tobinově dani a dalších aspektech, eh, hovoříme o tom, jak se peníze převádějí od nich k nám a obráceně, ale otázka zní, jak zajistit, aby si mohli ponechat ty peníze, které už mají, aby jim ty peníze neunikaly do těch daňových rájů. Jakým způsobem můžeme zajistit, aby se tyto peníze neodlévaly z těch zemí? Pokud bychom to dokázali, podařilo by se nám splnit jak požadavky z hlediska boje proti změně klimatu, tak bychom splnili sliby z Cancúnu. Zároveň musíme vytvořit nové partnerství, e, založené na transparentnosti, dobrém vládnutí a vzájemné podpoře. A musíme také zaangažovat vrcholné představitele těch států, aby si tyto finanční prostředky ponechali pro vlastní rozvoj. To je nové partnerství a nový způsob myšlení, protože víme, že z těchto států odtéká 800 miliard ročně. E, v tomto smyslu to paní Žoliová správně vysvětlila. A otázka tedy zní, jak zabránit odlivu těchto peněz. Pokud se nám to podaří, pomohli bychom jak daňovým poplatníkům v Evropě, Pomohli bychom také v celé boji proti změnám klimatu tím, že bychom zvýšili likviditu a financovatelnost ekonomik rozvojových států. Navýšili bychom HNP jenom díky tomu, že bychom zabránili odlivu těchto peněz, eh, protože jde o převody hotovostní, nikoli o export. A měli bychom, a tím bychom také eh, podpořili místní obyvatele v podnikání, utváření nových firm a tak dále. A proto mechanismus inovativního financování je založen na mechanismu dobrého řízení a vládnutí, dodržování právních předpisů, na spolupráci, aby nebyly tyto finanční prostředky převáděny nelegálně do daňových rájů. Právě tento systém nám umožní vytvořit nový systém partnerství na základě práva a dobrého řízení, který bude chránit obyvatele zmíněných zemí a zároveň jim dá možnost těchto finančních prostředků využívat pro vlastní rozvoj. Eh, to je totiž ta nejlepší pomoc, kterou jim můžeme nabídnout. Uvědomujeme si totiž, že představitele těchto eh, zemí právě eh, vlastní země eh, o finanční prostředky v obrovských částkách při upravují a ničí takto své země. A měli bychom tedy zajistit transparentnost a připojit se k, k některým poslancům při vytváření eh, kapacit. Byli jsme v Kantmandu s Solomem, kde jsme eh, se snažili spolupracovat také s nepálským parlamentem. Sledovali jsme, jak využívají finančních prostředků. I oni chtějí vytvářet kapacity. I oni si přejí asistenci v tom, abychom pomohli monitorovat, co se děje s rozpočtovým plnými prostředky, eh, které unikají. Přesně to musíme dělat, abychom zajistili odpovědnost a úctu k tomu, o co usilujeme. Tímto směrem jsem sepsal svou zprávu a budu se těšit na vaši pomoc a podporu. Děkuji. OK, merci. Dobře, děkuji panu Devovi a teď přejdeme k otázkám. Začneme panem Guerrero, ale prosím vás, buďte opravdu velmi struční, protože nemáme zase tolik času. Pan Guerrero. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, bych chtěl poblahopřát panu Devovi nejen k tomu stanovisku, ale také k jeho vystoupení, které bylo mnohem širší. A to nejen časově, ale také co se týká témat, která byla početnější než to, co máme v tom stanovisku jako takovém. Já si myslím, že jeho přístup k tomuto problému je velice adekvátní v tom smyslu, že oficiální pomoc pro rozvoj a nové zdroje financování jistě pomůží výrazně vyřešit eh, problém chudoby. To víme, ale také víme, že pokud tam neponecháme ten kompromis pro podporu a pokud nezavedeme nové zdroje, tak je velice nepravděpodobné, že se nám podaří snížit chudobu, protože chudobu snížíme jen, když naše politiky budou koherentní a e, díky některým z otázek, které tady zmínil pan Deva. Je tady jeden aspekt jeho stanoviska a jeho vystoupení, který naprosto podporujeme, a to je totiž boj proti nelegálním tokům kapitálu, proti daňovým rájům, boj proti daňovým únikům v rozvojových zemích. A já si myslím, že Evropská unie by se měla snažit o dosažení závazné mezinárodní dohody pro automatickou výměnu informací, finančních informací, a která by obsahovala opatření, která by bylo možné přijmout v případě, že by někdo tu dohodu nedodržoval. V každém případě ovšem eh, zpráva eh, výboru Ekon se týká inovativních mechanismů financování. Takže Jakožto stínový zpravodaj socialistické skupiny bych rád, aby ta zpráva nakonec také přebrala některé tyto finanční mechanismy, o kterých se několikrát na tomto výboru jednalo a o kterých jsme dosáhli širokého konsensu. Například eh, zdanění mezinárodních finančních transakcí. Takže je pravda, že pokud nebudeme mít mezinárodní dohodu, tak je těžké něco takového skutečně uvést do provozu. Nicméně Evropská unie, dokonce sama Evropská komise, zamýšlela takovéto zdanění na evropské úrovni to Totéž, co se týká zdanění dopravy. Protože eh, to by jaksi snížilo tu uhlíkovou ekonomiku a jsou to daně, které se zavádí nejen proto, abychom získali více finančních zdrojů, ale také, abychom bojovali proti klimatickým změnám. Také bychom mohli eh, snížit eh, zdanění peněz, které imigranti posílají do svých zemí původu. A abych nemluvil příliš dlouho, tak já to tímto ukončím, ale chci říct panu Devovi, že mu pošleme několik pozměňovacích návrhů, které se nebudou eh, ani tak týkat toho, že je třeba hledat nějaké nové mechanismy a nové způsoby, jak řešit situaci, ale spíše eh, zavést nějaká konkrétní opatření pro nové zdroje financování, protože ve skutečnosti tohle je stanovisko, které musí výbor pro ekonomii schválit a já si myslím, že bychom společně s tímto výborem měli podpořit rozvoj těchto nových mechanismů a těch daní, o kterých jsem mluvil. Děkuji. Merci. Děkuji, pane Guerrero. teď dám slovo panu Kašmanovi. Merci, madame la présidente. Uh, uh, thank you also, uh, nudged for... Děkuji také Načeli za vaši zprávu také za vynikající návrhy, které najdeme v tom návrhu. Chci se vyjádřit jenom k několika záležitostem. Musíme si uvědomit, že rozvojová pomoc je sama o sobě investicí do, tyto, do těchto zemí a pokud jsou tyto země eh, trvale užité, udržitelné z hlediska svého rozvoje, musí s námi spolupracovat, ale zároveň musíme tuto rozvojovou pomoc vnímat samostatně, odděleně od eh, spolupráce spolupráce s rozvojovými zeměmi Ehm, ale další věc, kterou můžeme dělat, snížit náklady eh, na příjmy remitence, které přicházejí zpět do těchto zemí ze zemí EU, protože víme, že tyto příjmy eh, jsou značně vyšší z hlediska těch miliard než rozvojová pomoc, která se těmto zemím nabízí. Jenom několik návrhů, než bych nesouhlasil s tím, co říkáte o Spojeném království a jeho závazku splnit těch 0,7% eh, toho HNI. My musíme samozřejmě eh, v tomto smyslu si uvědomit také prohlášení eh, Angely Merkelové a prezidenta Sarkozyho eh, ze září tohoto roku, kdy uvažovali o mezinárodní daní z mezinárodních finančních transakcí a Ehm, zároveň ehm, musíme uvažovat o úloze dalších ehm, členských států EU a káva mě vede k dalšímu návrhu. Je velice zajímavý, domnívám se, komodity. Cukr, například kakao, káva, Celá řada komodit, tolik komodit přichází z rozvojového zem světa, kupují se za jednu cenu a pak se eh, na komoditním trhu prodávají za úplně jiné ceny. A myslím si, že bychom měli mít morální povinnost zavést transakční daň z obchodu s komoditami, tak aby se finance vrátily k výrobci. Oni se nevracejí k těm producentům a do těch zemí a proto si musíme klást morální otázku, proč se ty peníze peníze nevracejí. Pokud nemáme mezinárodní mechanismus, který by nám ten návrat těch peněz zajistil, měli bychom zvažovat eh, o formě zdanění těchto transakcí. A další myšlenka, kterou byste mohl zvážit, eh, se eh, týká těžebního průmyslu, ať už jde o zlato, měď, magnézium, ropu, všechno možné, tak jakmile začnete těžit takovým způsobem, tak si musíme uvědomit, že z toho také vycházejí finance. A kromě toho všeho si musíme uvědomit, že eh, daně v těchto státech i mezinárodně budou fungovat jenom tehdy, pokud uzavřeme ty daňové ráje, eh, s tím, že jsou to firmy, které jsou eh, ustaveny v EU a chtějí se vyhnout placení daní, ať už té zemi, kde fungují, nebo té zemi, kde mají sídlo. A klíčem k tomu všemu je transparentnost roku mezinárodně. Jakmile té transparentnosti dosáhneme, budeme mít také odpovědnost a mm, samozřejmě eh, i s nedostatkem politického odhodlání se díky transparentnosti podaří eh, problémy vyřešit. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane Kašmane. Teď pan Gens. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji Devovi k tomu, že to pojal velmi moudrým způsobem. Já si myslím, že ty jeho návrhy jsou velmi dobré a chtěl bych tady říct si několik věcí, co se týká cílů, které eh, ve svém úvodu uvádí. Co se týká Mm, těch zdrojů v rozvojových zemích, já si myslím, že má pravdu, že je třeba tuhle otázku řešit. Nevím, jestli těch 800 miliard dolarů, o kterých se tady mluvilo, skutečně odpovídá realitě. Já si myslím, že to se nikdy nedozvíme. Stejně jako se nikdy nedozvíme, kolik peněz uniká daňovým úřadům v Evropě v některých členských státech, protože mafie pořád ještě existuje všechna ta hnutí a usnesení a všechny ty dobré záměry, které máme, nedokázali tento problém nějak ukončit. Takže já si myslím, že je třeba eh, mít zároveň vysoké ambice a přitom být skromní, aby eh, boj proti eh, těmto problémům, o kterých pan Deva mluvil, byl skutečně účinný. A teď, jak je to s těmi zdroji? finančními zdroji. Kdyby někdo měl více finančních zdrojů, šlo by to skutečně do rozvojové pomoci, aniž by se to ovšem skutečně dostalo eh, do toho 0,7%, které jsme si stanovili. Protože já bych s tím měla trošku problém. Myslím si, že tohle je třeba říct velice jasně a velice jednoznačně vyjádřit naši vůli zůstat věrní závazkům, které jsme přijali a obnovili v rámci Evropského konsensu pro rozvoj 2005. A je třeba zajistit, že rozdělení v rámci toho Evropského konsensu pro rozvoj bude respektovat to, co jsme si stanovili, a že se na tom 0,7% nebude vůbec nic měnit. A to je třeba říct velice jasně. Já to znovu zdůraznuju. třeba, aby rada a členské státy nám řekly, co přesně chtějí. Protože pokud některý členský stát nedodrží svůj slib, tak eh, celá Evropská unie nedostojí svým závazkům, které už jednou přijali a několikrát obnovili. A jak jsme se dozvěděli z dialogu s radou, já si myslím, že i kdyby to za to nestálo, je třeba to zopakovat, je třeba to jasně říct. Ostatně budeme mít ještě možnost se k tomu vrátit, až tady budeme mít baronku až novou. A za třetí. Třetí věc, kterou bych chtěl říci, je, že je třeba se zamyslet nad strategií, která by nám umožnila skombinovat to, co chce učinit náš kolega Deva a závazky, které jsme už na úrovni Evropské unie přijali. Potřebovali bychom prostě nějaký způsob, jak tento problém vyřešit. Všichni aktéři v tom procesu by měli mít možnost se vyjádřit. Jak vlády, tak země, kterých se to týká. Vy velice správně o tom říkáte, že v těchto zemích se jejich přírodní zdroje úplně drancují. Je mnoho způsob, jak to řešit. Buď prostě začneme šetřit ty přírodní zdroje, anebo v podstatě ponecháme volnou ruku nelegálnímu obchodu. No, no nestačí jen e, dělat více kontrol. Vždy bude nějaký způsob, jak je obejít. Vždy to vidíme v Evropě. V Evropě Eh, toto neustále přetrvává, přestože se snažíme ten fenomén vykořenit už nějakou dobu. Takže já bych to chtěl uzavřet s tím, že naše závazky eh, z Davosu, které mi leží na srdci, by měly zajistit, že se budou všichni moci vyjádřit, jak ti, kdo poskytují pomoc, tak země, které ji přijímají země, které pracují v těchto zemích a náš kolega Deva tady naznačili několik směrů, kterými bychom se mohli vydat. A je třeba trvat na tom, že i ty rozvojové země a že ty společnosti, které v nich operují, mají nějaké povinnosti. Protože Eh, nestačí, že fungují jen v našich zemích tak, jak je třeba. Musí se správně angažovat i v těch zemích rozvojových. A eh, já velmi děkuji panu Devovi. On říká vždy velmi inteligentní věci a my bychom ho v nich měli podporovat. Děkuji kolegové a přeji vám hodně štěstí. Děkuji pane Gerenci a teď paní Krez. Děkuji paní předsedkyně. Uh, Děkuji panu Davovi za velice zajímavé stanovisko. Některé záležitosti sdílím například to, že si musíme uvědomit, že mezinárodní rozvojová pomoc nedokáže vymítit chudobu pokud se nevyřeší problém korupce, především skorumpovaných vlád. V této souvislosti jsem také ráda, že jeden z cílů je také e, u inovativního finančního mechanismu alokovat finanční prostředky na boj proti změně klimatu a na rozvojovou politiku, ale také sdílím názory svých kolegů, tak jak tady zazněli. Důraznila bych, že, jak řekl pan Kašman, chybí tam jeden aspekt a to, že stejná logika by měla být aplikována u daňových rájů a myslím si, že toto by se mělo ve zprávě výslovně objevit. E, také chci zdůraznit e, e, to, že zdanění finančních transakcí, jakási obecná daň, není diskriminací vůči specifickým trhům a je také určitou prevencí proti optimalizaci daní. A zároveň chci zdůraznit, že obec na tato daň by mohla eh, znamenat výjimku služeb eh, z DPH, a chci také na závěr zdůraznit, eh, podobně jako pan Geren, že bychom se neměli snažit o nějaké vtete na eh, globální úrovni, ale měli bychom začít eh, eh, na úrovni EU a pak přejít na úroveň celoevropskou, tedy této daně. Děkuji. Další řečník. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já musím říct si, eh, že jsem trochu zklamán, že nemáme překlad ze švédštiny, říká řečník do dalších jazyků. 800 miliard z rozvojových zemí je tedy osminásobkem toho, co jim dáváme. Jak zajistit, aby tyto peníze zůstaly v rozvojových zemí? Odpovědi na tuto otázku, ty by si zasloužili minimálně Nobelovu cenu. A chtěl se, kdyby se podařilo snést z oblohy měsíc, zkusili bychom to, můžeme to zkusit. Je to velice konkrétní. Pokud budou i nadále e, hlavami států lidé jako Mugabe a další diktátoři, e, už to samotné jméno nám e, dá dostatek možností přemýšlet. Víme, jak obtížné bylo pro Spojené království a další státy Mugabeho zastavit. A podle mého názoru Eh, musíme za EU zdůrazňovat rozvoj demokracie, tržní ekonomiku a úctu k lidským právům. Jinak bychom totiž nedokázali ani podtrhnout základy pomoci pro rozvojové země. Právě tyto hodnoty musí být prioritou když budeme diskutovat o rozvojové spolupráci a otázkách lidských práv. A nejsou to jediné diskuse. Samozřejmě neměli bychom diskutovat jenom o těch miliardách. Musíme uvažovat o hodnotách, bez nich se tyto země neobejdou. Myslím. Děkuji, pane Svensona. A teď dám slovo komisi. Pan Alexi Jones. Velmi stručně, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Komise bych chtěla zdůraznit, jak důležité je zesílit naše snahy v oblasti inovativních mechanismů financování na globální úrovni, hlavně pro MDG a klimatické změny. A já bych chtěl také připomenout, že nedávné závěry Rady z června, co se týká rozvojových cílů tisíciletí, eh, zdůraznili, jak důležité a nutné je, aby Evropská unie uvážila další návrhy pro inovativní financování, protože mají velký potenciál generovat nové zisky. Samozřejmě, že tam jsou různé možnosti, které komise v současné době zkoumá. A co se týká zdanění finančního sektoru, tak já bych chtěla připomenout nedávné sdělení o zdanění finančního sektoru, ve kterém je rozvoj považován za jednu z výzev, kterou je třeba řešit skrze takovéto mechanismy. A komise v současné době pracuje na tom, jak by se takové mechanismy daly případně implementovat. Děkuji. Děkuji vám. Já teď dám znovu slovo panu Devové, aby nám to uzavřel. No, máme moc málo času. Já bohužel musím eh, říci, že eh, komise nám moc nevzala v úvahu to, o čem jsme mluvili a neodpověděla na to. My jsme tady mluvili o transparentnosti, o tom, že je třeba, aby ty peníze zůstaly v těch rozvojových zemích. A já bych chtěla, aby komise předložila nějaký návrh na mechanismus, který zajistí, že peníze, které pochází z těch peněz, z nich skutečně zůstanou. Jak říkal pan Svensson, kam ty peníze jdou? Ve skutečnosti jdou do našich evropských bank. Přichází do Londýna, do Lucemburku, do Lichtensteinska, do různých finančních eh, nebo daňových rájů, které mají eh, příznivé eh, podmínky a které jsou pod britskou jurisdikcí, takže oni nejdou na nějakou jinou planetu, ty špinavé peníze. Oni ty <laughs> své špinavé peníze dávají do našich bank. Když začala krize terorismu, tak bylo pravidlo, že když eh, dáte do banky víc než 5 tisíc euro, tak se vás ptají, odkud ty peníze máte. A proč? Protože se bojí financování terorismu. Takže najednou, když se bojíme financování terorismu, tak musí všichni dokládat, odkud ty peníze vzali. Ale když je to prezident nějaké země v Africe, který převede 15 miliard euro na svůj zvláštní účet ve Švýcarsku nebo v Lichtensteinsku nebo v nějakém daňovém ráji, tak se ho nikdo na nic nezeptá. Nikdo se ho nezeptá, pane prezidente, kde jste ty peníze vzal. A já nechápu proč. Proč je tak těžké tohle zajistit? Když vy nebo já dáme pět tisíc euro na svůj daňový účet, tak musíme vysvětlit, odkud ty peníze jsou, aby to náhodou nebyly peníze eh, z terorismu. A já chci, aby komise předložila nějaký návrh, jak zajistit, že se banky budou na tohle ptát. Pan Cashman tady říkal několik velmi zajímavých věcí o zdanění komodit. A já musím přiznat, že eh, já pocházím ze Sri Lanky, my máme čaj, vyvázíme, vyvážíme čaj. Tady platíte 2 eura za to, abyste si dal čaj, abyste si koupil sáček čaje. Víte, kolik z těch dvou euro se dostane zpátky k producentovi čaje? Půl centu. Opravdu půl centu. A těch 199,5 centů ty jdou kam? Na Sri Lanku rozhodně ne zůstanou někde v Londýně, nebo já, já nevím, kde přesně. A my právě musíme zjistit, kde a proč. Takže prosím, v tomto světě se děje spousta špatných věcí a pokud chceme něco udělat, tak to musíme zastavit. A já potřebuji, aby komise začala uvažovat inovativním způsobem. Parlament přemýšlí inovativně, tak bych rád, aby komise taky. Děkuji. Dobře, výborně, děkuji, pane Devo. Já bych vám jen chtěla připomenout, že pozměňovací návrhy můžete zasílat do 19.11. dopoledne přesně. A teď eh, přejdeme k provádění Evropského konsensu humanitární pomoci, přeskum akčního plánu v polovině období a cesta vpřed. Jestli eh, dovolíte, já bych začala jako zpravodajka eh, pro tuto zprávu z vlastní iniciativy, abych vám ji předložila. Chci vám připomenout, že eh, to rozvíjí práce, o které jsme mluvili před několika týdny. A během předchozího zasedání výboru DV jsem předložila pracovní dokument, který analyzoval kontext humanitární pomoci a institucionální kontext na evropské úrovni. Já se k tomu dnes nebudu vracet, v mé zprávě eh, se říká, že je důležité, aby se toho účastnili humanitární partneři, nevládní organizaci Červený kříž OSN. Eh, pracovala jsem na tom s paní komisařkou Georgievou eh, a vytvořili jsme tady ten přeskum akčního plánu v polovině období. Ten globální humanitární kontext se totiž neustále zhoršuje, výzvy jsou opravdu obrovské a dochází eh, k navýšení oblastí, kde je třeba zasahovat. A Evropský konsensus o humanitární pomoci je zcela zásadním nástrojem, který zůstává velice relevantní eh, v humanitárním kontextu, který se neustále mění. V roce 2009 byla vytvořena pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc v rámci Rady COAFA, eh, ze které se potom stalo takové stále fórum, které by mělo podpory, podpořit a rozvinout spolupráci mezi členskými státy při implementaci konsensu a e, podpoře humanitárního aspektu na jiných skupinách Rady a COPSu. Portfolium občanské ochrany e, a humanitární pomoci e, byly dány dohromady v rámci DG ECO, což bude lepší pro koordinaci. Ale přesto je třeba trvat na tom, že je že každý nástroj je specifický, což je třeba zachovat a přitom zajistit, eh, aby se navzájem doplňovaly a aby byly dobře koordinovány. Lisabonská smlouva vytvořila Evropskou zahraniční službu a my jsme eh, během jednání trvali eh, na nezávislosti DG ECO, abychom se vyhnuli jakékoliv instrumentalizaci humanitární pomoci pro cíle zahraniční politiky. Potřebujeme jasná transparentní pravidla pro spolupráci a koordinaci mezi tím, eh, tou zahraniční službou a eh, komisí v případě nějakých velkých krizí. A já bych chtěla upozornit eh, na výbor AFED, který vydal stanovisko o schopnosti rychlé reakce Evropské unie. Jsou tam odstavce, které jsou zcela proti principům, které my hájíme na našem výboru a pokud tyto odstavce, které schválil AFED, projdou, tak je tam skutečné riziko, že humanitární pomoc bude spolitizovaná a že pravomoci komisařky Georgievy budou přesunuty eh, Lady Ashtonové a my jsme proti tomu. Takže konsensus eh, ještě není jasný. Je možné, že se nám nepodaří ho dosáhnout a abychom ho tedy posílili a lépe zviditelnili mezi členskými státy, je třeba žádat, aby ten konsensus byl jasně rozšířen a aplikován v rámci eh, SEAE e a také mezi dalšími partnery. Implementace e, tohoto akčního plánu je jedinečnou možností, jak posílit naše aktivity, které se zaslouží větší pomoc a jak posílit tento konsensus. Humanitární e, výzvy je třeba řešit a je možné řešit rigorózní aplikací konsensu. Toto všechno je tedy obsaženo v mé zprávě, kde říkám, že humanitární pomoc není způsob, jak řešit krize, a že je skutečně škoda, že tato pomoc je neustále více politizována. Evropská unie by měla svého vlivu jakožto hlavního mezinárodního sponzora využívat, aby podporovala základní humanitární principy. Komise a členské státy mají důležitou politickou roli při operacionalizaci evropských pokynů Evropské unie, co se týká podpory mezinárodního humanitárního práva. Já žádám komisi, aby se ujistila, eh, že budeme mít další finanční zdroje pro aktivity, eh, které podpoří tento sektor a které eh, zajistí implementaci našich zásad v terénu. Poskytování humanitární pomoci musí vycházet čistě z potřeb a hodnocení v terénu obzvláště co se týká aplikace kritérií zranitelnosti. Je třeba zharmonizovat metodologie, které jsou používány různými aktéry a musíme pokračovat eh, v vytváření společného metodologického rámce. Co se týká oblastí, jako jsou potraviny, ochrana osob zranitelných a sexuální násilí, tak tam je třeba neustále na tom pracovat a já jsem ráda, že komise tak činí. Genderové otázky a reproduktivní zdraví jsou také aspekty, které je třeba uplatňovat v otázkách humanitární pomoci. A chtěla bych samozřejmě připomenout také nutnost respektovat rozmanitost aktérů v rámci financování a implementace humanitárních, pom- humanitárních programů na mezinárodní úrovni. A znovu opakuju, že bychom měli posilovat naše místní partnery, aby se ti to lépe integrovali do celého procesu. Je třeba podporovat humanitární reformy v OSN, podporovat roli koordinátorů a vylepšovat eh, ten klastrový přístup, obzvláště na úrovni koordinace eh, místních eh, struktur a koordinace mezi těmi klastry jednotlivými. Ve své zprávě také říkám, že Evropská unie velice podporuje centrální roli mezinárodní koordinační jednotky Myslím si, že role humanitárních aktérů musí zůstat velice jasná a je důležité, aby vojenské jednotky byly v takovýchto případech využívány jen jakožto poslední možnost podle eh, směrnic a pokynů OSN. Komise eh, by měla provádět osvětu, co se týká specifik humanitární pomoci v rámci zahraniční politiky Evropské unie a členské státy by se měly ujistit, že jejich vojenské jednotky respektují a aplikují pokyny OSN. Dialog mezi vojenskými jednotkami a humanitárními aktéry je naprosto nutný, abychom zajistili jejich vzájemné porozumění. A využívání civilních jednotek musí vycházet z potřeb dané oblasti a musí Eh, doplňovat eh, koherentním způsobem humanitární pomoc. Já eh, ve své zprávě žádám Evropskou komisi, aby předložila ambiciozní legislativní návrhy, abychom vytvořili takovou evropskou jednotku občanské ochrany, rychlá reakce Evropské unie, která by vycházela z našich mechanismů, které už máme v oblasti občanské ochrany a společného využívání národních zdrojů a mohli bychom se inspirovat těmi modalitami, které jsme testovali v přípravných pracích. A jsem ráda, že v únoru 2009 byla schválena nová evropská strategie pro podporu a snížení rizika katastrof v rozvojových zemích, nicméně tato musí být co nejrychleji implementována. Je třeba se více snažit systematicky implementovat naše politiky rozvojové pomoci a humanitární pomoci. Je třeba navýšit finanční prostředky pro tuto pomoc, které musí zůstat eh, rozmanité, abychom zajistili, že budeme respektovat eh, místní kontext. Adaptace na klimatické změny, to je také věc, kterou je třeba lépe koordinovat a na závěr eh, konstatuji s politováním, že konkrétní pokrok v oblasti humanitární pomoci rehabilitace a rozvoje eh, je pořád velmi omezený a to přesto, že jsme se tím v minulých letech hodně zabývali. Měli bychom se snažit o větší flexibilitu a komplementaritu eh, finančních nástrojů, které máme v současné době k dispozici, když přecházíme z té fáze krize k fázi rozvoje. Potřebujeme lepší dialog a koordinaci humanitárních eh, agentur, které fungují v terénu a potom jejich koordinaci Eh, s evropskými institucemi. Vzhledem k tomu, eh, že jsme trochu omezeni délkou té zprávy, tak najdete také některé pozměňovací návrhy, které hodlám předložit. Eh, některé jsem tady už zmínila ve svém úvodu, jsem samozřejmě otevřená vašim komentářům a připomínkám, ale musím říci, že diskuze proběhne až poté, co proběhne výměna názoru s paní Aštnovou, protože ona už dorazila. Je to tak? Ano takže ji necháme přijít mezi nás a samozřejmě, že své komentáře eh, k mé zprávě můžete eh, prezentovat později. Děkuji. Donc je, euh, J'en profite aussi pour laisser la place euh, à madame. A také tady přenechám místo paní Žolí, která už se vrátila. Bonjour tout le monde. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir dans notre... Já vás tady zdravím. Eh, mám to potěšení přivítat na našem výboru baronku Aštnovou, vysokou představitelku Evropské unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a místo předsedkyní komise. Takže Lady Ashton, já jsem velmi ráda, že jste si udělala čas na náš výbor, aby eh, tady mohla proběhnout tato výměna názorů. Víte, eh, že vaše přítomnost tady Eh, byla velkým přáním naší komise, protože jsme chtěli, abyste nám poskytla určitá vysvětlení, co se týká místa a role rozvojové spolupráce v Evropské unii po eh, vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Eh, vy jste vysokou představitelkou a zástupkyní Evropské zahraniční služby, takže i vy v tom hrajete důležitou roli. En effet. Až eh, zahraniční služba začne fungovat, tak eh, služba, která eh, programuje rozvojovou pomoc Evropské unie, bude převedena do zahraniční služby, kde budou pracovat tedy pod vaší autoritou, jakkoliv to bude spadat pod rezort komisaře Píbalkse. Takže celá ta služba přejde pod zahraniční službu, což také vysvětluje, proč se to, co zůstane eh, z DG pro rozvoj, eh, dá dohromady eh, s DG DEVKO. Takže já jsem si jistá, že my tady budeme mít na vás spoustu otázek a proto vám dám rovnou slovo. Děkuji. Omlouvám se, že budu hovořit anglicky, to je pro mě lepší. Na úvod bych ráda Eh, sdělila, že jsem nesmírně vděčná za trpělivost, kterou jste prokázali, eh, protože uplynul téměř rok od mého jmenování do funkce vysoké představitelky a za ten rok se mnoho stalo. Co je však nejdůležitější, ten čas byl dobře strávený spoluprací s institucemi na zajištění toho, abychom utvořili základy služby pro vnější činnost. A jsem proto vděčná členům tohoto výboru, především vám, paní Žoliová, za ochotu se mnou spolupracovat na realizaci tohoto úkolu co nejlépe a proto se velice těším na příležitost k diskusi s členy výboru o tom, jak pracovat v budoucnu. Co bych chtěla potrhnout? Mým závazkem je zajistit, aby rozvoj zůstal v srdci zahraniční politiky, tak jak to uvádí smlouva Eh, tak jak tomu věřím, toto musí být základem naší práce pro budoucnost. A chci využít příležitosti a strávit pár minut eh, tím, že vás informuji o tom, jak si představuji naši další práci a hlavní úkoly a pak v diskusi můžeme eh, pojednat o konkrétních aspektech eh, spolupráce, ať už kolega Píbalks nebo paní Georgieva. Můžeme hovořit o těchto otázkách konkrétněji. Vymícení chudoby, to je tím úplným cílem. Nikoli zmírnění chudoby, ale její vymícení znamená to, že rozvojové cíle tisíciletí pro nás mají velký význam. A Andris v tomto sehrál fantastickou úlohu od doby, co byl jmenován komisařem v tom, že e, právě rozvojový cíl tisíciletí posouval dopředu s předsedou Barozem, e, kde předseda Barroso ještě jednou zdůraznil ehm, to, že za rozvojovými cíly tisíciletí stojí. My teď musíme uvažovat o určitém rámci, který nám umožní využít více nástrojů, než jsme měli dříve, jinými slovy. Po Lisabonu považuji za důležité to, že můžeme spolupracovat a rozvoj je v jádru naší práce a v kontextu eh, této spolupráce můžeme učinit více, než bylo možné dřív. Příkladem toho je skutečnost, že v minulosti jsme například nemohli propojit různé aspekty naší práce tak účinně, jak nám to postlisabonský svět umožní. To není kritikou kohokoliv osobně nebo jakékoliv instituce. Je to pouze skutečnost, která se týká povahy našich programů. Dovolím si tři drobné příklady práci, kterou věnujeme na rozvoj Somálska, nebyla propojená s tím, o co usilujeme v podpoře této země v dobrém vládnutí a ve zvládání obtíží eh, například s eh, piráty na pobřeží. Když hovoříme o Haiti, tak kapacita mobilizovat členské státy pro spolupráci v krizové situaci společně s prostředky, které máme k dispozici na humanitární pomoc v komisi, Eh, kapacita eh, to propojit nám umožní reagovat rychleji a lépe. Eh, tak už tomu bylo, ale v budoucnu to bude ještě výraznější. A dalším příkladem je pásmo Gaza. Naše schopnost spolupracovat, mobilizovat podporu k tomu, aby obyvatelé pásma Gazy mohli obchodovat i přes ty přechody, představuje výrazné napojení na skutečnost skutečnost, že nabízíme podporu 85% obyvatelům, kteří žijí na potravinové pomoci a pomáháme palestinským úřadům. Snažíme se tedy propojit různé aspekty naší práce. Díky tomu bude mít naše práce výraznější dopad právě při plnění toho konečného cíle, kterým je vymícení chudoby. Přesně o to usiluji. A v rámci této práce eh, budu společně s kolegou Píbalksem utvářet rámec, v kterém se pohybujeme, v kterém pracujeme. Ehm, není pochyb o tom, že jako místo předsedkyně komise a Eh, vysoká představitelka, mám odpovědnost za jednu část světa. Samozřejmě důležité je si uvědomit komplexní odpovědnost v oblasti rozvoje obecně, pro to se změna rozhodovacího procesu také projevila. Ukázalo se, že musíme tímto směrem pracovat a právě kde s kolegou eh, pracujeme, si uvědomujeme, eh, jakým způsobem zapadají tyto části mozaiky do sebe, mm, tedy členské státy, komise, nástroje, které jsou nám k dispozici, eh, což nám vše umožní pracovat účinněji a efektivněji než dosud. Ale to neznamená, že bychom nějak zasahovali eh, do práce komisaře pro programování a rozvoj, protože to je velký úkol, který on bude plnit a já jej v tom budu maximálně podporovat. A tam, kde budeme spolupracovat, to bude v oblastech, eh, kde tato spolupráce přinese eh, něco pozitivního. A s tím, že tedy vysoký představitel a místo předsedky, že se tyto funkce spojují, znamená to, že se práce zefektivní. A pokud se nám nějakou cestou, tím, zatím to bude tedy přes země, ale pokud i jiná cesta nám umožní tuto spolupráci, bude to vždycky pozitivní. Jenom pár dalších věcí na úvod jsem chtěla doplnit. Při této práci si také musíme eh, najít inteligentnější cesty spolupráce na světě, hledat účinné cesty spolupráce se zeměmi, které sami se angažují v rozvoji. Eh, klasickým příkladem jsou Spojené státy americké, kde vím, že například ministrině zahraničí Clintonova je přesvědčena, že právě tady jsou rezervy, tady lze spolupracovat lépe. Eh, ale stejně to vyplynulo z mých rozhovorů se zástupci Brazílie z poslední doby a také tam můžeme uvažovat o tom, zda nespolupracovat více a co třeba jít ještě dál do Číny. A zmíním tři eh, velké úkoly na závěr mého vystoupení. Jednak implementace Lisabonské smlouvy tedy konec počátku první fáze implementace, ale ještě nám zbývá obrovský kus cesty eh, tím, jak realizujeme možnosti spolupráce a spolupráce v oblasti rozvoje bude nedílnou součástí tohoto úkolu. Za eh, druhé musíme být maximálně efektivní v rozvojové práci. Určitě víte z misí do zemí, kterým je věnována rozvojová pomoc, že si tyto země přejí, abychom reagovali rychleji na jejich potřeby, efektivněji na jejich potřeby. A tady by mě velice zajímaly názory vašeho výboru. To je něco, s čím se setkávám, ale nevím, zda jde třeba o to, že některé státy jsou schopnější dodat pomoc v terénu rychleji ale nejsou tam třeba další aspekty, které v tom balíčku jsou třeba zajištění správného řízení a vládnutí. Ale rozhodně mě budou zajímat vaše názory. A na, za třetí, nakonec flexibilita. Svět se, svět se mění nesmírně rychle a naše e, státy se setkávají se záležitostmi, které dříve nikdy na programu neměly. A e, další zdroje obav, například Jemen. Eh, otázka bezpečnosti eh, je velice aktuální a výbor eh, si toho jistě bude vědom. Víme, že se objevily velké výkyvy této, i v naší společnosti. Jemen se setkává s výzvami z hlediska chudoby, ale také nebezpečí sucha, vyschnutí vodních zdrojů, ale také problémy v dialogu ve společnosti. A někdy právě otázky chudoby a deprivace eh, se k nám dostávají jinými cestami, mají jiné kořeny a my na to musíme reagovat. A proto k našim velkým úkolům v další fázi eh, naší práce bude právě zakomponovat flexibilitu do toho, co děláme a stát bdělí, mít oči otevřené eh, do velké šíře i vůči zemím, které nejsou předmětem naší větší pozornosti, ale kde určité nebezpečí existuje, nebo místa, kde mohou eh, existovat místa s koncentrací chudoby, kde můžeme pomoci. Eh, tolik tedy na úvod o našem směrování, ale ještě jednou chci poděkovat výboru za trpělivost. Já bych byla ráda vás navštívila dříve, ale můj program to neumožnil. To však neznamená, že bych nějak podceňovala eh, význam rozvojové pomoci toho, co všichni děláme. Merci beaucoup. Já vám velmi děkuji, Lady Ashnova. A ještě předtím, než dám slovo kolegům, bych vám chtěla připomenout pravidla hry. Abychom tady udělali skutečnou diskuzi, kde si budou moci vzít slovo všichni, musím trvat, aby kolegové svá vystoupení omezili na minutu 30 vteřin. Eh, uděláme eh, vždy skupinky nebo bloky tří otázek, eh, a potom bude mít Lady Ashtonová možnost odpovědět a já bych chtěla poprosit, aby také neodpovídala déle než 8 minut na každý blok těch tří otázek. Takže paní Strifler, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Ašnová, Občanská ochrana a humanitární pomoc to jsou hlavní operační nástroje eh, schopnosti rychlé reakce Evropské unie na přírodní katastrofy. Evropský parlament eh, podporuje eh, vytvoření zahraniční služby a chceme bránit nezávislost DG ECO, aby humanitární pomoc nebyla zneužívána pro cíle naší zahraniční politiky. Krize na Haiti ukázala, že vojenské jednotky mohou být užitečné, abychom podpořili humanitární pomoc, ale musíme připomenout pokyny z Osla a evropský konsensus, který říká, že vojenské jednotky musí být používány až nakonec, když neexistuje žádné jiné civilní řešení pro humanitární pomoc. Takže eh, co chcete eh, konkrétně prezentovat, abyste jasně definovala spolupráci a koordinaci Evropské zahraniční služby a Evropské komise pro eh, řízení velkých krizí? Děkuji. Madame de Kaiser, vous avez... Paní de Kaiser. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Aštnová, děkuji, že jste přišla mezi nás. Má otázka se týká vztahu a spolupráce eh, s OSN při pozorování voleb. A tady eh, chci mluvit konkrétně o otázce Súdánu. Eh, když v Dubnu byla pozorovací mise na sudánské volby, měli jsme na začátku trošku potíže v našich vztazích s OSN, obzvláště co se týká pokrytí té mise OSN a možností našich pozorovatelů, aby eh, například vstupovali do nemocnic OSN, aby bydleli eh, v kapacitách OSN a aby eh, byli zařazeni do evakuačního plánu, bude-li to nutné. Nakonec jsme to vyřešili takovým plánem Mutual Understanding, ale úplně na konci. Takže pokud bude skutečně v lednu to referendum, Doufejme, že naše vztahy s OSN budou jasnější a že naše pozorovatelská mise eh, bude moci plně spolupracovat s OSN. Nás to velmi zajímá, protože je to velmi důležité pro bezpečnost té budoucí mise. Děkuji a pan Gerens. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám musím říci hned z kraje, že jsem dost znepokojivý, co se týká eh, rozvoje a pomoce pro rozvoj eh, v institučním rámci Evropské unie. A jsem rád, že vám to mohu teď říci. Spolupráce pro rozvoj má velice konkrétní cíle, velmi šlechetné cíle. Jde tady o dosažení těchto cílů a nejen o zmobilizaci prostředků. A může dojít eh, k situacím, k rozporuplným situacím v rámci Evropské unie, kdy to, eh, co dělá eh, pomoc pro rozvoj, je v rozporu eh, s nějakým oddělením, které se zabývá zahraniční politikou. A jak budete řešit takovéto konflikty? To je první otázka. A za druhé mám takový návrh. Bylo by možné se dohodnout o takové velice jednoduché proceduře vyřešit nějak tyto střety zájmů a přijít eh, za námi zase za 6 nebo 9 nebo 12 měsíců, že by mezi nás přišel třeba pan Píbalks, který se zabývá eh, rozvojem, aby nám řekl, kde eh, v jeho aktivitách má pocit, že je přílišná konkurence jiných oddělení. Byla byste proto, abychom to pojeli takhle transparentně a abychom řešili tyto konflikty takto transparentním způsobem a aby se o tom také jednalo na našem výboru? A poslední věc. Obzvláště mě znepokojuje postupné oslabování rady, která eh, v politické oblasti pomoce pro rozvoj má důležitou roli, protože to spadá do sdílených pravomocí. Členské státy musí mít v tomto nějaké slovo. A na úrovni rady, eh, když mezi nás nepřijdete vy, tak eh, my nebudeme mít eh, vůbec nikoho, s kým bychom o tom mohli jednat. Já vím, že vy toho máte na práci hodně, ale nemohli bychom nějakým způsobem zajistit, že mezi nás bude pravidelně chodit také rada, protože my potřebujeme jednat i s nimi. Lady Ashton, můžete odpovědět. Tak ze všeho nejdříve já vám velmi děkuji za vaše otázky. Paní Strifler, eh, co se týká občanské civilní ochrany, pomoci a DG Eco. Samozřejmě je velmi důležité, aby DG Eco mohlo operovat mimo jakékoliv spojení eh, s vojenskými jednotkami. Já si myslím, eh, že my musíme vymyslet, jak nejlépe jednat. A viděli jsme to na Haiti, kde kapacita členských států, aby poskytly eh, různé ty nemocnice na lodích, lodě, které eh, mohly skutečně převážet například eh, všechno kolem ostrova, protože silnice byly zablokovány, které eh, mohly přistávat u břehu bez přístaviště, protože ta přístaviště byla zničena zemětřesením a tak dále. My potřebujeme zmobilizovat takovéto zdroje, abychom mohli řešit danou krizi. Takže tam vždy zůstane otázka u takovýchto katastrof velkého rozsahu. K některým docházet bude, pokud ne k mnoho, jak co nejlepším způsobem využívat všechny zdroje, které máme. A s Kristalinou Georgievou, která je mou dobrou kolegyní a přítelkyní, na tom pracujeme a snažíme se zajistit, že ty systémy budeme mít k dispozici, že budeme mít k dispozici systémy, které mě umožní, abych ji podporovala, až bude provádět tu rychlou reakci. A potřebujeme okamžitou koordinaci, což také proběhlo v Pakistánu. Zdroje rady, zdroje komise a zdroje členských států mohly efektivně spolupracovat. Takže tohle hodláme udělat. A hodláme nastavit kontext tak, aby bylo úplně jasné, jaká je čí role a co je čí zodpovědnost. Eh, budeme to provádět skrze koordinaci, jako na Haiti a v Pakistánu, a částečně tím, eh, že vytvoříme nějaký plán. Já zatím teď zjišťuji, jak nejlépe eh, tyto zdroje využít na radě. Paní de Kaiser, já vám nejdříve chci velmi poděkovat za vaši práci v Súdánu a děkuji, že jste se znovu ujala vůdčí role v této věci. Já začnu eh, koncem vašeho komentáře. Je zcela zásadní, abychom se dohodli s OSN, protože je jasné, že bez eh, bezpečnosti tohle udělat nemůžete. Nemůžete tam ten tým vzát, já bych vám to ani nedovolila. Já jsem mluvila včera s prezidentem Bekim o tom, Eh, jak by se v tom mohl angažovat třeba i on. Teď nemáme moc času, ale možná, že bych vám k tomu mohla něco říct později. Souhlasím s vámi, že je třeba zajistit, že to bude dobře fungovat, protože je velmi důležité zajistit bezpečnost pro náš tým. A pan Gehrens? Ano, jsou to šlechetné cíle, já s vámi souhlasím, potřebujeme dosáhnout těch cílů hlavně, také souhlasím. A nerada bych, aby došlo k nějakým střetům mezi rozvojem a zahraniční službou, protože rozvoj je jak si v jádru práce zahraniční služby. A dost dobře si nedovedu představit situaci, ve které by došlo k nějakému střetu mezi těmito dvěma oblastmi. Ne, že bych byla naivní, ale pro mě prostě nemůžeme dosáhnout cílu Lisabonské smlouvy, pokud dojde k nějakému takovému to střetu. Co se stává, je, že Anders a já jednáme o otázkách, eh, eh, kde potřebujeme co nejlepším způsobem využít zdroje, které máme k dispozici a zjišťujeme, jak co nejlépe využít těch zdrojů pro rozvoj společně s dalšími nástroji. A dobrým příkladem eh, byly ty aktivity proti pirátství u somálského pobřeží. My jsme podporovali země, které tímto velice utrpěly. Podporovali jsme Somálsko Snažili jsme se tam eh, pomoci rozvoji, ale to je spousta různých aktivit. Takže pan Pibalx a já se většinou sejdeme a vypracujeme nějaký plán, jak to řešit. A tak to bude pokračovat. Budeme spolupracovat na strategických cílích a potom eh, tam, eh, kde máme různé nástroje, které musí Eh, fungovat společně, tak na tom budeme pracovat spolu. A my jsme velmi rádi, eh, že vás to zajímá, protože možná se mýlím, možná skutečně dojde k nějakým potížím, ale já to nemám v plánu. Já eh, chci, pokud někde uvidíme nějaké napětí, se sejít s komisařem Píbalksem a vyřešit to, aby to mohlo všechno fungovat společně, protože jinak ty šlechetné cíle, o kterých jste velmi správně mluvil, nebudou dosaženy. Merci. Děkuji. Paní Sargantini. Dank u, voorzitter. Eh, ik wil graag... Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych se, abych se chopila otázky, kterou nastolil pan Görens. Eh, rozvojová spolupráce. Samozřejmě, že je to velmi důležitý politický úkol a že v této souvislosti vznikají určité rivality. Já si nemyslím, že eh, tady nastane tak rychle konflikt, jak o tom tady byla řeč, ale musíme si uvědomit, eh, jak je to s personálem, který vyjednává o EPA. Eh, jak můžeme se postarat o soudržnost podle článku 208, když delegace zatím někdy nestojí. A ještě jedna věc. Když jsme tu měli belgického ministra eh, pro rozvojové záležitosti, tak eh, tento, musíme si uvědomit, že my jsme ho pozvali a on nepřišel a že řekl, že eh, to není jeho věc, že to je záležitost paní Eštonové. Já si myslím, že je velmi problematické, když k nám nedorazí ministr, který v tuto chvíli má předsednictví v radě. A proto se tedy ptám, jak se můžeme postarat o to, aby lidé, kteří jsou zodpovědní, kompetentní, brali danou věc vážně. Děkuji. Pan Deva. <clears throat> Thank you, Madam Chairman. Uh, Lady Ashton, Cathy, you asked a question. Děkuji. Vy jste položila otázku, je, je, ptala jste se, jestli uh, tady můžeme pokr- pokročit rychleji uh, v rozvojové pomoci? Já si myslím, že odpověď zní ano. Musíme si uvědomit, že jsme tady zavedli nové postupy dobrého vládnutí a že tyto postupy ještě nejsou zcela zohledněny a že musíme eh, v rozvojové politice eh, rozvinout nové mechanismy. To všechno bude možné, pokud zmíníme některé mechanismy, které v tuto chvíli máme. A to se týká také hospodářského sektoru to, co je, ne, vždycky je tomu tak, že to, co je jako prospěchu podniku, je jako prospěchu e, komise. O tom jsem se chtěla ještě jednou zmínit. V parlamentu jde také o inovativní finanční mechanismy. Samozřejmě, že se to e, celé může stát velkou chybou, pokud nebudeme mít dostatečně, dostatečné množství finančních prostředků na to, abychom lidem pomáhali. 0,7%. To je naším cílem, kterého chceme dosáhnout. E, nicméně jsme řekli, že to samo o sobě nestačí. Eva Jolie předložila vynikající studii a dospěla k závěru, že 800, tisíc, 800 miliard euro um, uniká z rozvojového světa do eh, daňových rájů. Jak můžeme zajistit to, aby těch 800 miliard euro v těchto zemích zůstávalo? Eh, potom bychom těchto 800 miliard eh, mohli používat na boje proti chlubě. A díky lepší praxi v těchto státech bychom dosáhli lepšího výsledku. Měli bychom tedy spolupracovat. Děkuji. Pan Mitchell má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Omlouvám se za pozdní příchod, protože letadlo dorazilo se spožděním teprve před hodinou. Eh, paní vysoká představitelka to bude vědět, stejně jako eh, autor na vrhu v oblasti DCI, což je součást střednědobého zhodnocení. Zároveň je cílem zavést flexibilnější uspořádání pro platbu daní. Parlament o tom hlasoval eh, při minulém zasedání a Nyní jsme v diskusi, eh, zda delegovat, nebo nezdají to tedy akt delegované pravomoci. A měli bychom si uvědomit, že po Lisabonu, když procházím eh, ulicemi Dublinu, a nejenom jedno, ale víckrát, a zdůrazňuji, že se bude postupovat postupem spolurozhodování, bude to vyšší demokracie, eh, parlament se nechce vzdát svých pravomocí v této oblasti. Eh, tedy se Evropskou službou pro vnější činnost by mě zajímalo, zda Evropská komise chystá v nejbližší době realizovatelné návrhy v tomto směru, abychom se stále netočili v kruhu. A musíme si uvědomit aspekt, eh, že jsme také tím jedním ze rozhovatelů. Paní Kašnová, máte slovo? Děkuji. Paní Sargentini, já mám také příležitost odpovědět na druhou část otázky. Pan omluvím, omlouvám se, že jsem na ní neodpověděla prvé. Chci ujasnit záležitost ministrů pro rozvoj. E, byla jsem na jejich neformálním zasedání, já jsem mu dokonce přes předsedala. Tito ministři se pravidelně setkávají a já jsem připravila soubor takových jednání eh, mimo eh, Radu pro zahraniční věci. Mají tedy samostatné zasedání, to se ne každému líbí, ale je to důležité podle mého názoru. A myslím si, že to bude vlastně takovým druhým dnem, eh, tedy zasedání ministrů zahraničí, eh, s tím, že tam bude zasedání také ministrů pro rozvoj. A první z těch jednání jsme eh, načasovali na počátek maďarského předsednictví. A já to považuji za velmi důležité, protože z důvodu, které popisujete, potřebujeme vstupy od členských států, potřebujeme určitou linii, potřebujeme, aby členské státy hovořily s komisí Eh, ale i s vámi. A právě toto předivo společné nám umožní si udělat strategický přehled na straně jedné, ale zároveň zajistí eh, pohled do hloubky a transparentnost, po které voláte. A o co usilujeme? Eh, pan Michel, tedy belgický minister pro rozvoj, se s vámi chtěl také sejít. My totiž v postlisabonském světě postupujeme obezřetně, abychom zajistili, že jednáme s parlamentem náležitě. Ono to ještě není dokonalé, ale blížíme se k tomu a chceme zajistit, aby jednotlivé prvky fungovaly účinně. Tedy mezi tím, co dělá kolega Pilbalks, eh, co děláte vy a vím, že paní Žoliová byla také na tom neformálním zasedání ministrů pro rozvoj, tak eh, fungovat nadále se bude rozvíjet. A důležité je, aby tento dialog fungoval, aby eh, probíhaly ty diskuse a do budoucna se očekává, že se podobné akce budou konat. A co se týče toho, že se některé věci posouvají ke mně, ano, tak to bývá, ale jsou to záležitosti zásadního významu. Víme, že EPAS například je záležitost, kterou si pamatuji ještě ze svého minulého života a vím, že to jsou záležitosti důležité. A ještě k Pondivovi. Transparentnost naprosto správně. Některé záležitosti, jak modernizovat, jak se zlepšit v tom, co děláme, s tím souhlasím. Musíme také zvažovat všechny aspekty ehm, cesty, jak dělat věci jinak ehm, moje zkušenosti s rozvojem hospodářství v jednom ze států EU. Já jsem vycházela z firemního modelování, které mělo zásadní význam k dosažení inovativních modelů. A vím, že existuje také inovativní zpráva která zdůrazňuje, že Charles Michel, když předsedal tomuto zasedání ministru pro rozvoj, byl vlastně takovým prvním dialogem. A První věc, která tady vyvstává na povrch, je záležitost vládnutí a řízení. A to je nesmírně důležité, eh, protože jedině na této platformě lze otázky náležitě řešit. Ale také velice kreativně začínám uvažovat o financování. A myslím si, že toto je počátkem dlouhé diskuse, která bude následovat. A důležité je, že tyto diskuse začaly v členských státech, ať přestože byly neformální. Já jsem přesvědčena, že Andres Píbalks bude i nadále ochoten se ujmout vedení v této oblasti. Pane Michele, jsem ráda, že eh, procházíte eh, po ulicích Dublinu a propagujete Lisabonskou smlouvu. No, někdy o tom taky sama pochybuji. Ale samozřejmě víte, že akty přenesené pravomoci jsou velice složité. Rada zastává jeden názor, parlament jiný a já jsem někde uprostřed a snažím se nalézt kompromis a e, spolu s kolegy se snažíme e, najít hlavní zásadu. Ta hlavní zásada ukořené toho všeho právního e, je zajistit, aby parlament byl zapojen do celého procesu, což je částečně pro ty, které nejsou uznány jako akty přenesené pravomoci, ale tam, kde nemohou dosáhnout koncenzu, hledám pragmatické cesty ku předu a to čistě proto, že některé záležitosti se zablokovaly a chci, aby se uvolnily, aby se v nich pokračovaly. A já se plně eh, oficiálně nezapojuji do toho, ale budu se snažit prosazovat eh, tedy nejvhodnější cestu ku předu a ze zasedání ve Štrasburku vyplynulo, že se hledá skutečně vhodná a inteligentní cesta vpřed. Jak zapojit parlament, aby se nedohala jenom jedna skupinka právníků s druhými, jak to řídit. To vás snad ujistí. Děkuji, pan Berman. Merci, madame la présidente. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě otázky. Já jsem se spozdil, protože jsem musel přednést zprávu o pozorování z Etiopie a já jsem pochopil tak, že se máte vyjadřovat ke stejnému tématu dnes. K pozici misí pro pozorování voleb ehm, kam až se chystáte zajít při využívání těchto nástrojů, takových, jaké jsou, tedy nezávislé a nestrané zhodnocení voleb s určitými doporučeními, které bude zaměřeno na posílení základních eh, občanských práv, tedy základního práva občanů zvolit si svobodně eh, své vedoucí představitele. Jaký nástroj máte na tyto nástroje, tedy volebních pozorovatelů v nové architektuře EU právě spolu s Evropskou službou pro vnější činnost. Ono se zdá, že právě pozorování voleb nezapadá do e, žádného oddělení. A dále ODA, tedy oficiální rozvojová pomoc v důsledku ekonomické krize ta, objem této pomoci poklesl několik procent. Ono se to vyjadřuje jako procento HDP. To už je jedna rána, eh, ale čeká nás ještě další rána. Některé eh, vlády členských států například chtějí ukončit eh, mírové operace nebo to chtějí naopak zařadit do rámce rozvojové pomoci a v současné době sjednáváme rozpočet pro rok 2011 ICI, tedy ve spolupráci s průmyslovými zeměmi. To není rozvojová pomoc, to je něco jiného. Například opatření doprovázející obchod s banány, to není rozvojová pomoc. Jaké je vaše stanovisko k těmto jednáním? My bychom chtěli, aby rozvojová pomoc zůstala tím, čím je i do budoucna. Děkuji, pan Kašman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, Baronko Eštová, Kety, vítej, rád tě tady vidím. A eh, jenom to, co tady zaznělo k pozorovatelským misím. Eh, naše skupina expertů je příliš úzká, musí být rozšířena, pokud máme jednat účinně. Co je v srdci služby pro vnější činnost? Zajištění lidských práv a dodržování hlavních zásad. A tento parlament Eh, chtěl revidovat dohodu z Kotonu. Tedy článek 8 zdůrazňuje, že o lidských právech nelze vyjednávat. To jsou včetně práv sexuální orientace. Jakožto gay se často setkávám eh, v rozvojovém země, ale i v EU, že práva lidí, jako jsem já, jsou obětována. Eh, například AKP vydalo prohlášení, které zdůrazňuje, že bez ohledu na dohodu z Kotonu bude existovat výjimka pro práva homosexuálů v souvislosti s takzvanými v uvozovkách kulturními rozdíly. Co uděláte vy pro podporu zásad univerzální platnosti lidských práv? s tím, že ve svém angažmá pro EU se nemůžete také oddělit od zásad, které uznáváme my půl miliardy občanů v 27 článku eh, státu, eh, protože eh, tato práva nejsou k vyjednávání a právě homosexualita nebyla přijata jako součást těchto záležitostí. Děkuji Děkuji a já bych měla také jednu otázku, paní Eštnová. Před nějakou dobou jsme slyšeli takový, nebo viděli takový indikativní organigram eh, Evropské vnější služby, ze kterého vyplývá, že pět oddělení eh, bude eh, začleněno nebo zaměřeno geograficky a další oddělení budou zaměřena tematicky, ale já jsem znepokojena tím, že rozvojová spolupráce se tady neobjevuje a vnější služba nyní bude zodpovědná za e, plánování rozvojové pomoci. Musíme si uvědomit, že zhruba polovinu veškeré rozvojové pomoci e, směřujeme do státu AKP a přesto tato oblast zmizela. Oblast a skupina AKP už není, e, nebo AKP už není součástí toho organigramu musíme se soustředit na lidská práva, demokratizaci, boj proti terorismu, rovnost pohlaví, spolupráci s dalšími multilaterálními organizacemi, ale rozvoj tu zmíněn není. Plánovací jednotky jsou eh, tady trans formovány a musíme si uvědomit, že už tu není autonomní možnost eh, plánovat. Já se tedy ptám, jestli tento zmiňovaný organigram stále ještě platí a jak budete eh, schopna zaručit, že rozvoj a rozvojová spolupráce bude i nadále eh, důležitým úkolem vaší instituce. Jak chcete správně aplikovat zásady rozvojové spolupráce? Jak chcete zajistit to, že eh, to, co stojí ve smlouvách, to znamená, že politika musí být soudržná, pokud jde o rozvoj, že tato zásada tady bude eh, dodržována. Děkuji. Prosím, paní baronka Eštnová. <laughs> no, thank you very much again. Děkuji. Pane Mermane, já vím, že eh, předkládáte svou zprávu dnes a já zatím jsem neměl možnost se s ní seznámit eh, a byla jistě úspěšná, ale omlouvám se, že nakonec byste se měl dostat do situace, kdy nebudete moci tuto závěrečnou zprávu přednést. A jak už tady Michael zmínil, eh, co se týče pozorovacích misí u voleb. Eh, to je otázka pro mě důležitá, protože si myslím, že Tady se mi nepodařilo dosáhnout to, co jsem si přece vzala. Důležité je, že bychom svou přítomností měli demonstrovat eh, to, jak jsme oddáni demokracii. Měli bychom být schopni říci, ano, tyto volby byly spravedlivé nebo nebyly. A to je nesmírně důležité. Představuje to základní klíčový signál pro eh, celý svět. Ehm, a e, tedy to naše prohlášení by mělo mít ten význam, který odpovídá skutečnosti. A samozřejmě ještě se mi to nepodařilo úplně vyvinout. E, s tím, že vím, že řada e, představitelů parlamentu byla v těchto misích, máte zkušenosti i s velice obtížnými situacemi. A zároveň uvažujeme také o tom, kam vyčlenit zdroje, abychom tedy nasměrovali správné prostředky na správná místa. Co se děje v Sudánu například, bude velice důležité. Měli bychom zajistit, eh, aby to probíhalo účinně, ale také bezpečně. A myslím si, že tam nám čeká spousta práce. Doufám, že mi v tomto pomůžete, protože to bude nesmírně důležité. Musíme tedy posílit tyto mise. A co jste zmínil o rozvojové pomoci? A e, to, že se především v dobách ekonomické recese e, zařadí do takzvané rozvojové pomoci věci, které do ní nepatří. Ano, my musíme mít jasno v tom, co děláme. To neznamená, že ty další akce by se neměly konat. Spolupráce s rozvinutými průmyslovými státy je důležitá. Spolupráce v oblasti rozvoje je také signifikantní, zvláště pro ty státy, které se teprve rozvíjejí a které potřebují podporu, prostředky. Ale tam je to jiné a e, ten základ rozvoje, e, tedy jeho odlišení od toho, abychom lidi vůbec udrželi při životě, od situací, kdy se snažíme správně určit prostředky, které nabídneme lidem k tomu, aby dokázali fungovat samostatně, trvale udržitelně. A to bude pro nás vždycky stále větším úkolem. A musíme mít jasno v tom, co kam patří a správně na to vyčlenit zdroje. Tady si myslím, že se naše názory z toho shodují. Majku, já už jsem částečně odpověděla na tvoji první otázku. E, víte, e, jaké jsou mé názory na význam e, sexuální orientace? Víte, že zapomeňte, zapomeňte na tu baronku, prostě já si na to vzpomínám ze své bývalé práce a z hlediska lidských práv aby lidská práva platila, musíte být člověkem a být tady. E, žádné jiné kritérium neaplikujeme, žádnou jinou diferenciaci neprovozujeme a proto musíme mít velmi jasno e, v tom, v čemu věříme a musíme zatím pevně stát otázky sexuální orientace jsou otázkami, které musí být v popředí našeho zájmu, stejně jako otázky e, rasy, vyznání, Eh, nebo eh, rovnosti žen a mužů nemáme žádné pořadí, co je důležitější. Eh, prostě lidé jsou vždycky lidé, platí lidská práva a představuje také obrovskou výzvu to, jak se daří prosazovat toto uznávání lidských práv v celém světě i z hlediska například rovnosti mužů a žen a, a v některých částech světa je to těžší než jinde, ale rozhodně jsem plně odhodlána za těmito otázkami stát. Paní Žoli, Ehm, vyjádřím se k celé řadě aspektů, které tady zmiňujete. Vznikne takzvané DG DEFCO, tedy e, nezbavujeme se tímto e, nebo nespolikáme e, část naší práce a jde, šlo o indikativní organizační harmonogram nebo hm, organigram. Popisuje to jenom část eh, celé té práce. Nezmiňuje se o aspektu, že rotující předsednictví bude i nadále předsedat eh, pracovním skupinám pro eh, rozvoj. Nebude to tedy naše služba. Tam my absentujeme. To neznamená, že je ignorujeme nebo že jsme na ně zapomněli. Prostě oni nejsou součástí e SVČ. My se snažíme, aby mezi DG DEVCO, delegacemi a službou pro vnější činnost bylo rozhodnuto, jak postupovat a na základě toho se bude odvíjet program. Někdy zapomínáme na to, že lidé, kteří vědí o situaci ve světě víc než jsme my, jsou právě naše delegace po celém světě a i oni musí být zakomponováni do té rovnice, stejně tak jako naši experti v centru. Ty expertní znalosti, jak víte, budou součástí DG DEVCO. Uvidí eh, geografické eh, eh, geografická oddělení, stejně jak na tom pracují kolegové Kristalina Andris. To bude také jasné, stejně jako práce Štefana Fileho. Ale ten organigram, který jsme vytvořili, jakožto první krok eh, popisuje jenom část té situace a teprve, když všechny ty aspekty propojíte, vyřeší se veškeré pochybnosti, není pochyb o eh, nebo žádná nejistota o tom, že bychom nějak odsunuli úlohu komisaře nebo komise a jako místo předsedkyně komise v tom mám velmi vyhraněný názor. My se naopak snažíme tyto úkoly propojit. Delegace, služba pro vnější činnost a DGDFko budou spolupracovat tak, aby vznikl ten komplexní obraz, který jsem na počátku ve svém projevu popsala. Děkuji a slovo má pan Vergel. Hvala lepa, gospa predsednica. Děkuji vám. Já na úvod zmíním to, že jsem velice rád Eh, že slyším, že se Lideštnová cítí dobře ve své funkci, tak jak eh, to sleduji ze všech těch jednání s ní. A myslím také, že není žádnou náhodou, že rozvojové otázky jsou velmi akutní, protože se často propojí s velmi složitými politickými tématy a proto si musíme čas od času připomenout, že EU v oblastech, kde se tyto otázky prolínají, musí mít jasná politická stanoviska. Zazněly tady zmínky o některých žhavých oblastech které, a tématech, které žádají eh, neodkladnou odpověď, ať už z hlediska řešení politických otázek nebo otázek eh, rozvojových. Například západní Sahara je zásadní, do, do budoucna Kašmír nebo Jemen je takovýmto ohniskem. A nejenom v souvislosti s tím, co tam probíhá právě teď, ale po určitou dobu probíhalo bombardování civilistů v Jemenu. A e, zdá se, že právě tyto případy se rozrůstají nad rámec běžné rutinní činnosti. A také otázka Pakistanu, otázka pásma Gazy. Jsem velice rád, že to zmiňujete. A domnívám se, že tento nástroj zvláštních vyslanců, který se už stal určitou rutinou, v podstatě nestačí budeme muset najít eh, efektivnější způsob, eh, jak realizovat účinnou evropskou politiku na tomto poli. Děkuji, paní Gres. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní Aštnové, že přišla mezi nás. Paní Eštnové, Evropská zahraniční služba má zajistit skutečnou koherentnost našich rozvojových politik. A ta koherentnost se má uplatnit v mnoha oblastech. Obchodě, rybolovu nebo zemědělství. Ale já bych tady chtěla zmínit velice konkrétní případ eh, biopiráctví. Patentování eh, zvláštních rostlin, které nám umožňují eh, velký pokrok, je věc, která se rozvíjí strašně rychle. Ovšem eh, často eh, toto know-how patří místním populacím, takže svým způsobem je to zločin proti rozvojovým politikám, eh, které my tady chceme implementovat. Ráda bych věděla, paní Eštnová, co chcete udělat s tímto závodem o to, která společnost si dříve bude patentovat kterou aktivitu. Děkuji, paní Krecu. Děkuji. No a děkuji paní Ašnové, že přišla na náš výbor. A jestli dovolíte, chtěla bych se vrátit trošku detailněji k té tragické situaci na Haiti. Už jste říkala, že komise a paní Georgieva se zachovali velmi profesionálně po zemětřesení na Haiti, ale já bych se teď chtěla říci na, eh, zeptat na konkrétní situaci po tomto víkendu eh, po hurikánu na Haiti stovky tisíc eh, osob eh, tím bylo zasaženo a navíc je tam epidemie cholery. Chtěla bych tedy vědět, eh, jestli připravujete nějakou další rychlou reakci, která by vyřešila tuto situaci. Děkuji. Si, la parole est à madame. Děkuji a teď Lady Ashton. Děkuji. Pan Weigl, já vám děkuji a děkuji, že jste říkal, eh, že vypadám v pohodě. Já jsem byla velmi nervózní, než jsem sem přišla. Ale vy jste tady mluvil o těch velmi problematických oblastech eh, západní Sahara, Sahel. Víte, že jsme o tom mluvili uh, už na začátku, žádalo o to oslu ministrů zahraničí. Máme velké starosti s touto částí Afriky. jsou tam velké výzvy, protože tam není pořádná eh, struktura. Sice tam funguje OSN, ale velmi pomalu. V Evropě jsou na to dosti odlišné názory navíc, takže je to skutečně velice složitá záležitost. Myslím, Afganistán a Pakistán to jsou také velké výzvy. Odlišné, ale velké. A je dobré vidět práci kterou děláme, obzvláště se ženami v Afganistánu, které bylo opravdu úžasné, které se účastnily všech možných aspektů rozvoje ve všech smyslech tohoto slova. Jak víte, v Pakistánu jsem předsedala skupině přátel demokratického Pakistánu, kde jsme se snažili podpořit vládu v takových v situaci, která byla nesnadná ještě před povodněmi a potom je tam otázka Kašmíru samozřejmě a potom Jemen. To je země, kde jsou v současné době velké potíže. Já jsem viděla tento týden, že ty diskuze neprobíhají příliš dobře, takže mám velké starosti s tím, co tam dělat. Víte, že ta skupina přátel Jemenu na tom pracuje, to jsou skutečně velké potíže, ale mohly by se tam přidat Súdán, Somálsko a spoustu dalších zemí po celém světě. Takže velkou výzvou vybrat z toho priority, jak rozdělit potom naše zdroje a jak fungovat. Samozřejmě, že třeba fungovat partnerství s místními zprávami. E, ti zvláštní vyslanci, to je věc, kterou jsem zdědila. Je to zajímavá, velmi dobrá skupina lidí, kteří se snaží e, pracovat ve velmi nesnadných podmínkách, e, protože tam prostě byli jmenováni Balkán, Súdán a tak dále. A já se snažím je jak si integrovat do té zahraniční služby, abychom měli eh, tyto zvláštní zástupce. Myslíme si, že to je opravdu nejlepší přístup. A chceme zajistit, že eh, budou eh, mít dostatečné zdroje, ale také dostatečný politický kontext. A je to věc, o které teď přemýšlím společně s výborem PSE Snažím se, abychom je využívali efektivním způsobem, ale máte naprostou pravdu. Potřebujeme také posílit ty delegace, které už máme na místě v terénu, protože to jsou lidé, kteří nás mohou opravdu podpořit. My jsme toho udělali v Afganistánu a snažíme se o to i jinde, je to velmi důležité. A paní Gres, teprve když jsem se dočetla o vašem zvláštním zájmu o tuto otázku, tak teprve tehdy jsem se dozvěděla o té otázce biopiráctví. Musím říct, že jsem o tom opravdu předtím vůbec nic nevěděla, nesledovala jsem to. A doufala jsem, že k tomu něco řeknete tady, protože mě to fascinuje. Je to opravdu otázka, která jde k jádru eh, duševním právům, což je velmi důležité pro komisi. Ovšem původně jsme to pojímali z úplně jiného směru, protože Eh, to, co vy jste říkala, já jsem potom četla, eh, to, co jste k tomu napsala, je to úplně nová oblast. Já zatím k tomu nemám tedy žádný kontext a asi bych eh, si vypůjčila ráda ten váš, protože vidím, že vy jste na to odbornice, kdežto já ne. Takže mě velmi potěšilo, že jste se o tom zmínila a kdyby vám to nevadilo, ráda bych, abyste mi poradila, případně řekla, na koho se ještě obrátit, protože zatím se to nikde neřeší, ale je to zjevně rostoucí problém, který bude velký, pokud se tomu nebudeme věnovat. A teď padám Madame Kretu k Haiti. Já jsem mluvila eh, s haitskou delegací eh, v pátek večer a byla jsem s nimi v kontaktu, když se situace zhoršila, abych se také ujistila, že naše delegace je v bezpečí. Někteří lidé ještě pořád žijí ve stanech. Já jsem byla na Haiti, setkala jsem se se všemi členy naší delegace, s místními i s evropskými a snažili jsme se zajistit co nejlepší podporu pro ně. včetně eh, postarání se o rodinu eh, toho zástupce, který eh, zemřel. A také jsme se snažili nějak poskytnout pomoc v této situaci, kde je epidemie cholery a byl tam ten hurikán. Oni se snažili vyhnout nejhoršímu. Je pravda, že tam došlo k velkým škodám. Krystalina se tím hodně zabývá a rozhodně pracujeme na reakci, rozhodně jsme začali tady na tom pracovat, eh, snažíme se eh, poskytnout další zdroje, další stany, ale jak jsem říkala, já s nimi zůstávám osobně v kontaktu, abych si byla jistá, že jsou v bezpečí a že se nám podaří zareagovat co nejrychleji. Eh, pan Svensson, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji Ronce Štnové za návštěvu a možnost výměny názoru. Ehm, činnosti, které vedly k vytvoření Evropské zahraniční služby, Eh, také eh, souvisí s tím, že i my jsme vyjádřili obavy, že některé rozvojové aspekty budou eh, tedy zasunuty do pozadí a proto jsem velice rád za vaše dnešní vyjádření. Další obava se stýká vztahu mezi SVČ a 27 ministry Ministerství zahraničí členských států. Budou národní ministerstva zahraničí muset nyní eh, zeštíhlit svoje pole působnosti, aby se vyhnuli překrývání nebo duplicitám eh, právě s SVČ. Existují některé specifické mechanismy pro zajištění účinnosti činnosti, efektivnosti, ale abychom se vyhnuli zároveň duplicitám a zároveň eh, udrželi 27 víceméně národních identit a vlastní zahraniční vztahy. Pan Newton Dunn. Děkuji. Paní ehm, Košnová, jsem velice rád, že jste tady. Eh, a také chci zdůraznit, že ti, kteří se vydali do New Yorku na rozvo- o diskusi o rozvojových cílech letí, jsme velice rádi, že jste nás o tom informovala. Pokud jste byla nervózní z návštěvy tady, tak musím říci, že tady se můžete těšit velké podpoře. My chceme, abyste uspěla, ač můžeme být někdy kritičtí čas od času. Eh, mě zajímá Suez. Eh, byla zmíněna řada zemí, Sudan, Djibouti, Jemen, bombové útoky v Jemenu. Nemusím to tady vše vyjmenovávat a zdá se mi, že se situace tam zhoršuje. A to pak znamená, že je velice obtížné, aby pomoc ze strany EU byla účinná v oblastech, kde probíhají bombové útoky proti civilistům. Vy možná nemáte tu možnost, ale zajímalo by mě, zda jste v kontaktu kontaktu nebo mezi vaším týmem a e, ozbrojenými složkami některých členských států, třeba toho mého. A zmiňujete také ministrině zahraničí USA Clintonovou, protože to, co e, armády dělají, ať už otevřeně nebo zakrytě, může často být namířeno proti tomu, o co usilujeme my s tou pomocí. A zajímalo by mě, zda vás tito představitele poslouchají, zda vám naslouchají a zda existuje cesta, jak to všechno napravit a splnit náš společný cíl. Paněšnova? Yes, I think it, it is, uh, Mr. Myslím, že tam byl pan Svensson, pan Newton a pan Neusser ještě. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Eštnová, jsem velmi vděčen za vaše jasné formulace na téma lidská práva, na téma lidských práv. Lidská práva eh, jsou pro Evropskou unii jasně daná, nicméně si myslím, že se musíme zaměřit ještě na jeden problém, na západní Saharu, protože tady dochází k neustále k porušování lidských práv. Já předsedám parlamentní skupině pro západní Saharu jejímiž členy je zhruba 60 poslanců. Buďte prosím ujištěna, že jsme na straně lidí v západní Sahře. Aktuálně je ten vývoj velmi špatný. Dneska eh, tam bylo v táboře 12 eh, tisíc lidí a přepadly je marocké bezpečnostní síly. Minulý týden tady byly mrtví, tedy konkrétně 14-letý chlapec, který byl zastřelen marockými bezpečnostními silami. Já vás tady prosím, abyste se tomu eh, problému intenzivně věnovala. Já vím, že tam je mm, velvyslanec na místě, nicméně si myslím, že Evropská unie by také měla postupovat eh, rozhodněji v této oblasti. Děkuji. Thank you, Madam Jolie. Um... Děkuji, paní Jolie. Já vám děkuji za vaše otázky. Pane Sansne, jsem ráda, že je vám jasné, že to nebude e, nějakou celou stranou a doufám, že to bude stále jasnější. Ale vy jste se ptal na vztah e, mezi zahraniční službou Evropské unie v terénu a e, členské státy. Role naší služby je taková, že naše delegace v podstatě koordinují ty ostatní, snaží se dát dohromady členské státy. Takže eh, některá neduplikují jejich práce, ale snaží se poskytnout dvě věci. Za prvé zajistit, že se všichni sejdou a eh, že budou fungovat konzistentně, že všichni budou vědět, kdo co dělá. V některých částech světa tam není všech 27 členských států, ale jenom několik. Ale také se snažíme zajistit eh, věci, které probíhají čistě na evropské úrovni, protože já často říkám, že eh, když eh, máte různé delegace kdekoliv ve světě, španělské, německé a tak dále, eh, normálně poznáte, v jaké jste zemi, ale když máte evropské delegace, tak jak poznáte, že jste v Evropě? No, je to způsob, jak se spolupracuje s evropskými státy, s ostatními státy, ale také jak se do toho vnáší ten evropský aspekt, ta společná povaha a naší reakce. A to bude v budoucnu stále důležitější. Takže naše delegace spolupracuje, poskytuje tam ten evropský prvek, ale nikterak eh, nebere práci členským státům. Naopak se je snaží přimět, aby fungovaly způsobem, který bude konzistentnější s tím, co dělají ostatní. Pan eh, Newton John, děkuji za to, co jste říkal o New Yorku. Mně se tam také moc líbilo. A teď ta oblast Suezského kanálu, ano, když se podíváte na ty jednotlivé země, tak eh, vidíte, že tam je strašná spousta problémů. A vy jste říkal, jak zajistit, že to, co děláme v jedné oblasti, nebude ovlivňovat to, co děláme jinde. Já vám mohu uvést příklad. Nebudu říkat, že tam vůbec nejde o vojenské jednotky a humanitární pomoc, ale existují příklady, kde to, co dělají evropské instituce v jedné oblasti, nemusí nutně být komplementární s tím, co se děje jinde. Někdy to dokonce může mít negativní dopad a já si myslím, že o tohle právě šlo v Lisabonské smlouvě. Tam se říká, že je třeba zajistit, že to všechno komplementární bude, že to bude fungovat v takovém celkovém kontextu a že budeme lépe e, pracovat společně, abychom zajistili, že naše reakce bude skutečně adekvátní. Já už jsem popisovala tu spolupráci s vojenskými jednotkami na Haiti. Byla velmi důležitá, abychom tu podporu mohli poskytnout. Nešlo tam o to, že tam přijdou vojáci, ale šlo o to, že armáda je schopná řešit takovéto situace rychle a má k tomu kapacity. Takže některé naše vojenské aktivity se skutečně týkají bezpečnosti dané země. A poskytnutí bezpečnosti je důležitým prvkem, když chceme napomáhat udržitelnému rozvoji. A rozhodně zajišťujeme, aby to doplňovalo naši ostatní práci. Takže my máme eh, setkání ministrů obrany, stejně jako ministrů pro rozvoj, abychom zjistili, jak spolupracovat. A zase se snažíme o to, že to všechno do sebe zapadne. Musí se na tom ještě zapracovat, ale já si myslím, že to je možné. A teď pan Neusser. Západní Sahara. Já jsem se dívala na terminologii a co to znamená eh, to území, eh, které nemá vlastní zprávu. Eh, pro mě je velmi důležité, že v posledních týdnech eh, se o západní Sahaře mluví mnohem víc než o čemkoliv jiném. A přitom to je věc, o které se mnou nikdo moc nemluvil v posledních měsících. Možná je to proto, že jsem nebyla tady na vašem výboru. Ale když jsem se začala zabývat eh, tím, oč tam vlastně jde, skutečně je to velmi složitý region. Evropská unie má na to různé názory. OSN se ujalo vůdčí role, což my podporujeme, ale je to věc, kterou bych chtěla s OSN projednat, eh, podívat se na to, jestli nemůžeme dělat něco více. Aniž bychom ale řešili to, že Evropská unie má k tomu rozporuplná stanoviska. Já se snažím toto nějak vyřešit, abychom mohli poskytnout nějakou podporu, ale máte pravdu, je to velmi složitá oblast. Lidé jsou tam teď ve velmi nepříjemné situace. já si se na to ještě budeme muset podívat. Děkuji, paní Keller. Děkuji. Správně jste tady řekl, že musíme vědět přesně, kam peníze putují, ať už je, že rozvojová pomoc by měla tedy zůstat tím, čím je, ale zároveň, když uvažujeme, zda se prostředky z ODA věnují například na Frontex nebo na dohodu s Libii, pak eh, si nejsem jistá, co tam ty peníze dělají a rozhodně nepomáhají vymícení chudoby. Ale moje otázka vychází eh, z politiky pro rozvoj. Ehm, jak zajistíte, aby vaše služba pro zahraniční činnost Ehm, která by měla být také určitou pojistkou. Jak zajistíte, aby v další, působila v dalších oblastech, třeba obchodu? E, a jak také zajistíte, že v rámci vaší služby samotné budou existovat dostatečné expertní znalosti ehm, pro tuto spolupráci, pro to propojení? A jak zajistíte, aby rozvojová spolupráce nebyla využívána jenom pro prosazování zahraničních zájmů EU, aby nevznikaly tzv. sirotci pomoci z této oblasti. My samozřejmě máme velký zájem o řešení těchto problémů, ale jaké konkrétní mechanismy zavedete, aby ten závazek byl sdílen všemi, aby eh, nešlo, eh, nešlo o závazek na papíře, aby to bylo realizováno? Paní Hol, prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji. Pokud se mohu vrátit eh, k tomu, co jste odpověděl panu Bencnovi. Eh, já jsem byla pozorovatelkou v Mozambiku eh, s touto dobou loni a zarazilo mě, že se musela jednat s 15 vedoucími misí. Bylo tam zastoupeno 15 členských států v tom Mozambiku tehdy a musím říci, že jsem si nemohla pomoci v této době, kdy jsou naše rozpočty pod velkým tlakem po celém EU. Zda si nemyslíte, že by právě Evropská zahraniční služba ne umožnila členským státům ušetřit tím, že zredukují svoje zastoupení v zahraničí a zda budete eh, podporovat členské státy nebo jim pomáhat, aby se o tyto úspory v praxi pokusili. Děkuji. Il nous reste un tout... Máme ještě trošičku času. Takže ještě tady mohou být krátké takové doplňující otázky. Pan Gerenc, prosím. Já bych tady rád znovu zopakoval svůj návrh vytvořit takovou malou neformální jednotku, která eh, by sledovala situaci a které by se účastnili i členové Evropského parlamentu, Evropské zahraniční služby a komise. Abychom vytvořili takový inventář eh, konfliktů, ke kterým může dojít mezi různými složkami té Evropské zahraniční služby, který by mohl narušit eh, naše cíle spolupráce pro rozvoj. A za druhé bych rád tady na výboru jednal eh, o této otázce po roce fungování zahraniční služby. Já opakuji tento názor, protože si myslím, že nemá smysl, abychom k tomu přistupovali nějak nerealisticky. Nechme eh, situaci eh, fungovat a potom řešme situaci, bude-li to nutné. Prosím, paní Aštnová. Uh, again, thank you for the questions, madam. Děkuji za otázky. Je to e, e, naše služba pro vnější činnost, nikoli moje. A chci to zdůraznit, protože pro mě je velice důležité, aby e, poslanci parlamentu brali tuto službu za svou také, protože rozhodně nepochybuji o odhodlanosti členů tohoto výboru. Eh, chci, aby takováto odhodlanost eh, panovala po celé EU a obchod tam, kde bude obchod eh, signifikantním prvkem našeho působení na světě, tam obchodní vztahy sehrávají důležitou úlohu pod, eh, pro mnoho států. A právě takzvaný program Aid for Trade, tedy eh, snaha o samostatnost těchto eh, států, ať už severo-jižní koridor v Africe, tam jsem se snažila působit, když jsem působila jako komisařka pro obchod, nebo naše práce na Haiti, která souvisí s infrastrukturou potřebovat na Haiti pro zásadní projekty v rozvoji vlastní ekonomiky, nebo zda jde i o jednu věc, kterou považuji za zásadní, a to uvažování nad rámec exportu surovin, aby tyto státy dokázaly dělat více. Já jsem to zmiňovala jako továrnu na čatny. Nejde o to, aby tyto firmy vyvážely jenom mango, ale aby vytvářely takovou infrastrukturu, aby měly vlastní podniky na zpracování těchto surovin a aby zajistili vlastní eh, ekonomický růst. Pokud budete ten čatny přímo vyrábět, tak samozřejmě zaměstnáte lidi, vytvoříte pracovní místa a pro ekonomiku získáte víc tím vývozem hotových výrobků výrobků. A toto jsou záležitosti, které úzce souvisejí s naší rozvojovou prací. Jakožto komisařka pro obchod dříve jsem vždycky zdůrazňovala možnost dělat víc i v oblasti rozvoje mechanismy pro rozvoj. To je podstatou naší práce. Já jsem uvažovala, zda máme říci, že budeme vydávat instrukce, pokyny, um, bude povinnost vydávat zprávy a podobně, ale součástí smlouvy o fungování EU je také to, že musíme být eh, součástí všeho, eh, co je naší náplní. Tady máme eh, šefy delegací, velvyslance, obchodní vyslance zaměřené také na otázky rozvoje. Znamená to také, že práce, které probíhají, souvisí i s řízením ehm, spolupráce a vytváření základu pro spolupráci. A tou hozenou rukavicí pro mě je, že budu schopna toto prokázat v praxi na mechanismech, které existují. Paní Holdy zmiňovala Mozambik a 15 různých pozorovatelských misí. Jak snížit toto zastoupení? Ne, já nepodporuji členské státy, aby ehm, takto jednali. To jsou rozhodnutí suverénního státu, já se do toho nemohu měšovat. A zároveň eh, existence naší služby není výmluvou, protože dělá, budeme dělat méně. Eh, my chceme ukázat, že jakožto Evropa chceme fungovat ve světě jiným způsobem. Není to nějaká výmluva pro členský stát, který může říct ne, necháme to na vás. Eh, ne, já jsem naprosto přesvědčena o tom, že to, co my přinášíme, bude přidanou hodnotou, nebude to nějakou náhražkou a o tom jsem přesvědčena. Pane Gerenci, eh, mám určité pochybnosti, že by řekl, že se mi líbí ta inventura konfliktů. Je, ta vlastně probíhá. Důležité je, aby se váš výbor zajímal o um, revizi těchto témat, ale nechci na tomto místě zabíhat do těchto konkrétních konfliktů. Uh, jistě pochopíte, proč samozřejmě bude potřeba provést inventuru existujících konfliktů a samozřejmě spolu s Andresem Pibalksem, Kristalnou Georgievou budeme uvažovat také o tom, co jsme dříve nevěděli. My musíme si uvědomit, uvědomit, že zatím nevíme, jak ta spolupráce bude fungovat. Pokud terénu zjistíme, že nějaká delegace má problém, tak to musíme vyřešit a to učiníme. A samozřejmě bude na vás, abyste dělali tu inventuru, to bude fér. Paní Dekajsa, prosím. Já uh, nevím, jestli bych se měla skutečně vracet k mojí otázce, paní Štnová. Já vás uh, nechci uvádět do nepříjemné situace. Vy jste velice správně řekla ve své odpovědi, že si teprve teď uvědomujete, jak důležitá je ta otázka o pozorování voleb. Nechci vás opravdu uvádět do nepříjemné situace tou mojí otázkou, ale přesto ona je docela přesná. Já bych skutečně ráda, abyste mi na ní něco odpověděla. Máme různé druhy těch pozorovatelských misí, ať už je to Pakistán nebo jiné země. A zatím Evropská unie a OSN na tom vždy velmi úzce spolupracovali. OSN v podstatě poskytovali takový bezpečnostní backup pro Evropskou unii. A potom v Sudánu došlo z nějakého důvodu eh, ke změně politiky prý na velmi vysoké úrovni. Že najednou eh, se tady nesmí nějak eh, dávat dohromady ty bezpečnostní mise OSN a pozorovatelské mise na volby. A takovéto vakuum by bylo problematické, mělo-li by pokračovat. Já neříkám nutně, eh, že eh, OSN má povinnost nám poskytovat tu záchranou síť a ten bezpečnostní backup, ale pokud tak nebudou činit oni, tak musíme zajistit eh, nějaká jiná ustanovení, jiná opatření, která toto zajistí. Takže bych chtěla vědět, jestli chcete o tom jednat s OSN, protože říkala jste, že chcete mluvit o se západní zahaře. No a pokud tím nebudete mluvit, o tom nebudete mluvit s OSN, tak nám řekněte, jaké alternativy bychom mohli použít, abychom zajistili tu bezpečnostní síť pro naše mise. Všechny naše mise, protože ono se to bude opakovat i v těch příštích misích. A tohle je věc, kterou jsem chtěla vidět. Já vás opravdu nechci obtěžovat. Já vím, že je to pro vás trošku nová oblast, ale jsem si jistá, že se to postráte velmi dobře. Pan Deva, a to je náš poslední tazatel. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdřív bych, paní předsedně chtěla, chtěl poblahopřát vám k tomu, jak vedete eh, toto zasedání, jak tady usměrňujete naše členy. Bylo to velmi příjemné, informativní. A chtěla bych poděkovat paní baronce, baronce Aštnové, že nám věnovala tento čas. Ale vzhledem k tomu, že se teď dozvídáme o těch různých nových problémech. A Kathy, jak víš, prevence je vždycky nejlepším přístupem, tak já se setkám s takovým problémem, kterým se zatím nikdo nezabýval, a totiž těch 300 eh, ledovcových jezer kolem Himalájí, která jsou velmi nebezpečná. Je to vědecký poznatek eh, ICIMOD, Víme, že ledovce v Himalájích tají rychleji, než jsme očekávali. Částečně kvůli uhelným sazím. Nemá to nic společného s globálním oteplováním. Nemluvilo se o tom vůbec v Kodani, ale eh, víme, že eh, tady kolega se vrátil z Katmandu, že se tím zabývá, v parlamentu se tím zabýváme, byli jsme tam už třikrát, letěli jsme helikoptérou do velké výšky, viděli jsme ta jezera. Je to opravdu katastrofa, eh, která je na spadnutí. Je to oblast, která živí 1,2 miliard lidí a je to velmi riskantní, protože eh, ty ledovce tajou stále rychleji a není to kvůli globálnímu oteplování, je to kvůli uhelným sazím. Takže než eh, se ta eh, jezera vyplaví a zaplaví celé vesnice, měli bychom se tím asi zabývat, ještě kromě té západní Sahary tady. Děkuji, pane Devo. Lady Ashtonová, máte slovo, abyste na to odpověděla a potom, jestli chcete nějaké závěrečné připomínky. Děkuji, paní Žulí. Já zatím nemám žádnou odpověď, co se týká té bezpečnostní sítě OSN. Vy jste eh, jako obvykle velmi jasně na ten problém upozornila a já to budu řešit. Neměla jsem o tom žádné zprávy v poslední době, ale to neznamená, že se na tom nepracuje. A máte naprostou pravdu, musíme zajistit, že tam ta bezpečnostní síť pro naše delegace bude. Já už jsem říkala předtím, že ta bezpečnost je pro nás naprosto zásadní, jinak není možné tam ty mise posílat, takže rozhodně se na to podívám. A teď, co se týká těch ledovcových jezer, tak já jsem Eh, vždy říkala, že se na každém takovémto setkání dozvím něco nového. nového. Už jsem říkala paní Gres, že jsem se dozvěděla o biopiráctví těsně předtím, než jsem sem přišla. Teď se dozvídám o tomhle novém problému. Je úplně neuvěřitelné si něco takového vůbec představit. Takže zase já, já prostě zatím netuším, jaká by byla ta řešení, protože, jak říkáte, nejde tam o Eh, globální oteplování, jde tam o černé uhlí, takže to se musí asi řešit nějak úplně jinak. Já bych to uzavřela s tím, že velice děkuji paní Žoli za možnost sem přijít, protože mi to pomohlo v několika věcech. Jednak jsem si znovu uvědomila, jak důležitá je pro váš výbor vědět, jak efektivně fungují naše rozvojové strategie a zajistit, že budou jádrem toho, co zahraniční služba dělá. Ale že to také zajistí dostatečnou propojenost, abychom se vyhli jakýmkoliv střetům, nejen mezi našimi částmi byrokracie, ale abychom také si zbytečně nekonkurovali v terénu a nevytvářeli potíže pro ty, komu se vlastně snažíme pomoct. Také si myslím, že je jasné, že vymícení chudoby a jak toho dosáhnout eh, nás bude nutit eh, přemýšlet o tom znovu a znovu, když chceme pomáhat lidem v různých částech světa, ať už se jedná o inovativní finanční mechanismy nebo lepší spolupráci, nebo prostě o to si uvědomit, že ty výzvy neustále narůstají. Protože podívejte se na různé části světa a uvidíte, jak se ty problémy šíří, jakým způsobem a jaký je potenciál pro to, aby se problémy přelévaly z jedné země do druhé. Také si myslím, že jsme si tady znovu potvrdili, že Lisabonská smlouva nám dává skutečnou možnost dosáhnout více, jednat lépe, držet se té naší původní vize a já vím, že vám leží na srdci, aby tato vize nezmizela někde v nedohlednu v době, kdy máme ekonomickou krizi, protože bohužel jsou jiné věci, které musíme řešit. Já nejsem v tomto až taková puristka, ale myslím si, že bychom měli být otevření a transparentní v tom, co děláme a jasně to ukazovat. A především si myslím, že tento výbor je místem, eh, kde kde Andris, Kristalina a já budeme moci čerpat expertízu. Já jsem se tady dozvěděla pár věcí, dozvěděla jsem se, eh, jak velice vás to zajímá a jsem na to velmi hrdá. Děkuji. Lady Ashton, no, no. Lady Eštnová, já bych vám za výbor pro rozvoj chtěla poděkovat za tuto výměnu názoru. Doufám, že k ní bude docházet každý rok, že zase přijdete za rok. A přejeme vám hodně štěstí eh, do vašeho mandátu, který je velmi důležitý na celý rok 2011. Děkuji. Elle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 Nous allons reprendre notre réunion. Et... Prosím, posaďte se, budeme pokračovat. Bod 7 na pořadu našeho dnešního jednání. My jsme tento bod ještě neukončili, to znamená, že nyní budeme mít příležitost ho ukončit, paní Strifle. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem představila svoji zprávu a navrhuji abyste předkládali návrhy, případně pokládali otázky. Zatím nevím, jaká bude lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Nyní předávám slovo pan, panu Gerencovi. Děkuji, paní předsedkyně. Um, já jsem bohužel nepochopil, o čem je nyní řeč. Jde o moji zprávu, říká paní předsedkyně. Nepodařilo se nám dokončit diskuzi o této zprávě o bodu číslo 7, to znamená, že já se ptám, jestli k tomu máte nějaké návrhy. Ano, já mám návrh. My bychom byli rádi, kdybychom mohli vést diskuzi s paní komisařkou Georgievou, která nám řekla, že je znepokojena budoucností financování eh, aktivit v její oblasti že již byly vyčerpány dostupné finanční prostředky. Pokud by nyní nastala nějaká katastrofa, tak bychom byli eh, velmi špatně připraveni na financování případných akcí. Protože hledáme prostředky proto, abychom tedy mohli takové akce financovat, tak si umím představit eh, smíšené financování, eh, které by umožnilo členským státům financovat eh, akce, které by tedy spadaly do kompetence komise paní Georgievy. To by určitě přineslo velkou výhodu. Mm, Evropská unie by to mohla zaštiťovat, to je první věc. A za druhé, členské státy by část těch akcí financovaly a tím by eh, tedy dostali svým závazkům vůči Evropské unii. Jde tady o to, abychom odhledli od minulosti a abychom nebojovali odděleně, individuálně, abychom si navzájem neházeli klacky pod nohy. Myslím si, že bychom měli tedy zorganizovat diskuzi s paní Georgievou, abychom eh, mohli probrat tento návrh, abychom se tady připravili na situaci, kdy nám dojdou finanční prostředky a nastane nějaká katastrofa. A také to souvisí s koherentností, se soudržností naší politiky. Jsou to tady dvě věci, které bychom eh, vyřešili, tak říkajíc, jednou ranou. A paní předsedkyně bohužel nehovoří do mikrofonu. Thank you very much. Um, uh... Děkuji vám, paní Strifer. A děkuji také výboru. Několik poznámek za komisi. Vítáme tento návrh zprávy a zvláště ten apel na zajištění nezávislosti humanitární pomoci, tak jak jsme slyšeli v předcházející diskusi, tedy význam humanitárních zásad a samozřejmě prostoru pro fungování, pro to, abychom se dostali k lidem, kteří tu pomoc potřebují, eh, s tím, že tady zazněl i význam mezinárodních pokynů. To vše vyplývá z vaší zprávy a to vítáme. Co se týče poslední poznámky pana Gerence, také vítáme důraz na rostoucí potřebu a také snahu přiblížit se prostředky té potřebě. Jenom možná drobné vyjádření k tomu návrhu, který tu padl my, jakožto komise, jsme už při několika příležitostech Eh, zaslechli žádosti, zda bychom mohli jménem členským stát, členských států vydávat určité prostředky na humanitární pomoc, ale podle současné právní úpravy humanitární pomoci to možné není. Jak víte, pracovní program Komise pro rok 2011 eh, bude znamenat také přehodnocení pravidel pro poskytování humanitární pomoci a pokud k nějaké změně dojde, rozhodně také může můžeme znovu zvážit svoje stanovisko na, k tomu. A také za komisi vítám důraz na závazky ze strany členských států z hlediska koncensu a viditelnosti také budeme podporovat tuto spolupráci, spolupráci s Evropským parlamentem, ale také s jednotlivými poslanci a národními parlamenty, tak aby se lépe zviditelnil evropský koncensus také na národní úrovni členských států. Také utožujeme bilaterální kontakty s radou a pracovními skupinami rady, které jsou ve zprávě zmíněny. Snažíme se maximálně těch kontaktů využít, abychom zvýšili profil evropského koncenzu. A jednu poznámku stručně vítáme důraz na eh, dodržování mezinárodního humanitárního práva. Máme určité pochybnosti však o eh, přidělení specifických prostředků na humanitární pomoc pomoc eh, směrem k tomu podcíli, který se týká zajištění eh, té právní úpravy v oblasti humanitárního práva. My, my totiž víme, že Evropská unie pracuje také s, eh, s organizacemi s mandátem mezinárodní práce, jako například Mezinárodní červený kříž a dalšími organizacemi a měli bychom určité obavy, pokud by se to financování mělo ještě nějak specifikovat, vzhledem k tomu, že rozpočet už i tak je velmi napjatý. V této fázi také chceme zdůraznit ochotu poskytovat specifické informace o jednotlivých krocích v akčním plánu. Jistě si vzpomenete, jak jsem už zmínila dříve, že komise v současné době připravuje sdělení eh, o střednědobém hodnocení koncenzu kde eh, najdete také eh, plné informace o diskusích s členskými státy. My jsme se snažili získat od členských států co nejkomplexnější obrázek a proto tam bude také pracovní materiál eh, věnovaný implementaci akčního plánu v dnešnímu dni a doufám, že o informaci v této oblasti tedy nebude nouze a děkuji mnohokrát. Těšíme se samozřejmě na spolupráci. Dobře, děkuji, já se budu snažit to mít na paměti. A teď, jestli dovolíte, chtěla bych ještě říct, že hlasovat na výboru se bude 9. prosince a pozměňovací návrhy posílejte do 17. listopadu. A teď se podíváme na bod 9 našeho pořadu jednání. Daně a rozvoj spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné zprávy v daňové oblasti. Já jsem vám už ústně prezentovala mou zprávu během eh, našeho posledního zasedání, takže eh, dnes máme druhou výměnu názorů. Vzhledem k tomu, že ta zpráva ještě nebyla přeložena, máme ji v angličtině, tak já budu pokračovat eh, také v angličtině. Nejprve eh, se objevilo několik eh, návrhů zaměřených na podporu názoru komise z hlediska daní a eh, rozvoje, které podporují spolupráci. To, že si uvědomujeme, jak souvisí splnění cílů tisíciletí se stanovením cílů v oblasti daňového řízení, to jsou záležitosti, které eh, najdeme také v dokumentech regionální strategie, eh, finanční informování podle jednotlivých zemí, ochota poskytovat daňové informace a modely výměny těchto informací ehm, na základě ehm, směrnice o automatické hospodářské výměně informací v EU. Dále eh, najdeme nejrůznější návrhy eh, z hlediska negativní úlohy daňových rájů, které zdůrazňují, že právě globalizace v této oblasti eh, posiluje fiskální problémy. Daňové ráje vytvářejí nekalou daňovou soutěž, nabízejí pravidla nezveřejňování fixních domicilů spolu s nulovým daňovým režimem příjmem eh, a to vše eh, tedy znemožňuje zdanit eh, výnosy, které by měly být v jiných zemích zdaněny. Naopak mobilní kapitál této oblasti eh, znemožňuje zdaňovat eh, kapitálové prostředky nebo rozšiřovat daňový základ tam, kde už existuje eh, velice úzký daňový základ oproti bohatým zemím. Ehm, tyto státy také nabízejí řadu výjimek pro velké domácí i zahraniční společnosti, aby přilákali investice. Daňová soutěž vedla k posunu daňové zátěže na pracující a nízkopříjmové rodiny a vyvolala nutnost škrtů v poskytování veřejných služeb ze strany těchto států a nakonec na základě návrhu zelených se je snaha řešit některé nedostatky analýzy komisek a ty se zaměřují na následující oblasti. Ehm, jednak komise se nevěnuje negativním eh, dopadům na nízkopříjmové státy, když jde o eh, liberalizaci obchodu, ehm, tak jsou negativní dopady také eh, v příjmech z cel a daní. Důležité je, že pokles daňových eh, daní na základě závazku vyplývajících z dohod z VDO a z regionálních dohod, eh, toto tedy vyvolá zásadní problémy pro nejchudší země, eh, které tím pádem přicházejí o 30 příjmů z obchodních daní. Komise nenabízí rozšíření daňového základu s, s cílem zajistit spravedlnost spravedlivý a progresivní daňový systém. Návrh zelených tedy zdůrazňuje, že si musíme uvědomit, že, že relativní pokles obchodních daní vedl eh, ke snížení spotřebních daní jako DPH nebo eh, energetických daní. I pokud DPH umožní rozšířit daňový základ v velkých ekonomikách, není dokonalým nástrojem, protože se dotýká přímo eh, lidí eh, nejtvrdším způsobem. Proto by daňové reformy EU se měly zaměřit na rozvoj přímých daní, aby rozšířili daňový základ eh, pro občany i podniky. Rozvojové země potřebují takové strategie, aby zajistili eh, kontroly kapitálových pohybů, vyhnuli se spekulacím a zajistili finanční stabilitu. Komise eh, se zaměřuje na podporu rozvojových zemí eh, v tom, aby přijali a implementovali mezinárodní standardy v oblasti daní. Komise však žádným způsobem nekritizuje současné nedostatky systému OECD nebo dalších Eh, systému. Například kodex OECD umožnilo vládám vyhnout se zapsání na černý seznam jenom tím, že slíbí, že eh, bude dodržovat zásady výměny informací. A druhá podmínka pro stažení z černého seznamu je eh, eh, uzavřít 12 dohod s dalšími jurisdikcemi, aniž by se odkazovalo na ukazatele kvality, které by umožnily objektivně zhodnotit eh, realizaci těchto zásad ze strany rozvojových zemí. Mezinárodní standard OECD vyžadující výměnu informací na vyžádání bohužel však nezajišťuje informace informace, aby informace byly vyměňovány automaticky. A právě se setkáváme s tím, že daňové ráje se velice často dohodnou mezi sebou. Monako se dohodne například s Kajmanskými ostrovy eh, a tím se samozřejmě nepohneme k vyřešení toho problému. Co tedy navrhujeme? Jít nad rámec OECD a apelovat na přijetí mezinárodní úmluvy, jejímž cílem bude vyhnout se škodlivé daňové struktuře, která bude zahrnovat sankce eh, pro nespolupracující jurisdikce, ale také pro finanční instituce, které s daňovými ráji spolupracují. Komise bohužel ehm, neřeší otázky daňových dohod, které umožňují naopak těm daňovým rájům výhodnější postavení. Za zelené tedy navrhujeme ehm, ehm, aplikaci primárního práva na zdanění ve zemi zdroje, kde se aktivita koná a nikoli kde má vlastník eh, sídlo eh, nebo registraci. Eh, přijetí eh, pokynů pro takzvané transfer pricing by eh, mělo být také platné pro rozvojové země, ačkoliv komise musí aplikovat zásadu cen, ceny obvyklé, musíme zdůraznit, že daňové úřady dosáhly zásadního pokroku eh, při zavádění předpisů pro určení nesprávného oceňování transakcí eh, a využití srovnání cen, kdy se srovnávají ceny na základě zisků dosažených v různých průmyslových odvětví. Proto zelení chtějí apelovat na EU, aby vytvořila konkrétní návrhy, tak aby G20, OECD, eh, OSN a VTO zvážili širší rozsah ukazatelů a metod eh, pro eh, boj s, těmito s touto nekalou cenou soutěží a komise také nezmiňuje erozi daňových příjmů vycházejících z daňové soutěže mezi státy v globalizované ekonomice. Naším návrhem je tedy nabídnout rozvojovým zemím základ pro zavedení kapitálových kontrol, vyhnutí se spec spekulacím a zajištění finanční stability a možnost sjednat a implementovat daňové dohody s rozvojovými zeměmi tak, aby nadnárodní společnosti platily také spravedlivý podíl daní. Tolik k obsahu naší zprávy, tak jak to najdete ve svých složkách. A chtěla bych zahájit diskusi Pan Guerrero Salom, prosím. Muchas gracias, señora. Já vám děkuji, paní předsedkyně a zároveň zpravodajko k této zprávě, o, kterém teď jedná, o které teď jednáme. Ze nejdříve bych vám chtěl poděkovat protože tato zpráva nám poskytuje takový dobrý přehled o tom, jak důležité jsou daňové otázky eh, při dosahování našich rozvojových cílů. Socialistická skupina podporuje stanovisko vyjádřené ve, vaše, ve vaší zprávě a podporujeme to, aby Evropská unie celá posílila svou spolupráci s rozvojovými zeměmi, aby je vzdělala v otázkách řádné daňové zprávy, aby eh, mohly zavést lepší finanční zprávu a aby mohly provést eh, reformy svých daňových systémů, které by potom vylepšily jejich situaci. Vzhledem k tomu, že si myslíme, že jedno euro pro daňovou oblast může zmobilizovat až 10 euro v těch odpovídajících rozvojových zemích. A proto, jak paní Žoli eh, na začátku také říkala, bychom rádi, aby ty země, které zatím nepřistoupily k úmluvě o vzájemné podpoře eh, v daňové oblasti OECD, ať tak prosím učiní. Ne proto, že si myslíme, že to je takový náš závěrečný cíl, ale myslíme si, že to je jeden krok, který prostě musí učinit země, které zatím k této umluvě nepřistoupily. Skupina socialistů je také proto, abychom pokračovali v tom takzvaném country by country report. To jsou zprávy, které dávají dohromady veškeré aktivity, které provádí určitý podnik v různých zemích. Také bychom chtěli požádat Evropskou komisi a radu, aby se více angažovala v iniciativě pro transparentnost těžebního průmyslu. A jak jinak, skupina socialistů je také pro boj s praním špinavých peněz, bankovním tajemstvím, daňovým rájům. To vše jsou věci, ke kterým bychom měli podpořit ten automatický mechanismus vyměňování daňových informací ve spolupráci s OSN s výborem odborníků OSN, který se zabývá mezinárodní spoluprací eh, v těchto otázkách. My hodláme předložit pozměňovací návrh eh, k té řádné zprávě v daňové oblasti. Pozměňovací návrh, který navrhuje takovou doložku daňové transparentnosti, která by měla být zapracována do všech zásadních dohod, které Evropská unie uzavírá s jinými zeměmi nebo eh, s relevantními globálními aktory. A na závěr musím říci, a myslím si, eh, že všichni tady eh, s tím budeme souhlasit, že daňové otázky se netýkají jen zmobilizování daňových zdrojů, ale hlavně vztahů mezi našimi občany a veřejnými institucemi. Takže není to jen otázka ekonomická, ale je to v zásadě otázka demokracie a e, kontroly účtů. Děkuji. Děkuji, pan Klenc. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poblahopřát vám eh, k té zprávě, kterou jste jako zpravodajka předložila. Myslím si, že v té zprávě jsou zhrnuty všechny důležité aspekty, které se týkají rozvoje a daňových záležitostí. Je naprosto jasné, že každý stát a rozvojový stát především potřebuje rozumné, rozumný daňový systém, pokud chce dosáhnout udržitelného rozvoje vývoje k lepšímu. Bohužel Eh, tomu tak dneska v mnoha případech není. Je to dáno z části rozvojovými zeměmi samotnými. Není žádnou novinkou, že v daňové oblasti dochází v rozvojových zemích k velké korupci, jsou tu korupční kanály, kterými peníze unikají, ale kromě toho je to dáno také zeměmi rozvinutými, protože rozvinuté země využívají jakékoliv příležitosti ke snížení své daňové zátěže. Vy jste správně konstatovala, že z části jsou eh, zisky přesouvány uměle sem a tam tak aby e, byly uznány tam, kde je daňová zátěž nejmenší. To není nic nového, to se děje nejen ve styku e, s rozvojovými zeměmi, to se děje všude v Evropě. To bychom si neměli zastírat. Pokud jste v zemi, kde platí vysoké daňové sazby, tak se samozřejmě snažíte svoje zisky přesunout jinam. Pokud to, jestli to tedy vyřešíme tím, jak ve své zprávě navrhujete, to znamená tím, že bychom eh, zásadně měli eh, zdaňovat tam, kde k dané aktivitě došlo, to eh, musíme posoudit jednotlivě. Může se totiž stát, že budete mít v jedné zemi více aktivit než v jiné země, zemi, ale tam, kde eh, tedy nedosahujete eh, velkých zisků, tam, kde například zaka, zacha, začínáte, nemáte tam ještě velkou produkci, tam také byste měla něco zdanit. Já si myslím, že eh, v zásadě jde o to, že naším cílem by mělo být to, že se budeme muset snažit zničit daňové ráje. OECD již dosáhla určitých úspěchů. Samozřejmě, že ještě nejsme u konce, ale eh, minimálně je to těžší takové daňové ráje vytvářet. Daňové ráje budou mít v příštích letech stále větší problémy a já si myslím, že je tomu tak dobře. Kromě toho se domnívám, že bychom se měli pokusit podle intenzity ekonomické aktivity se postarat o to, aby v jednotlivých zemích kde tady dochází k těmto aktivitám, byly placeny daně. Ale nesmí to být uh, proporčně. Uh, skutečně to závisí i na jiných faktorech, například na tom, e, co se konkrétně za těmi aktivitami skrývá. Myslím si, že v rozvojových zemích potřebujeme jedno, jednoduché daňové systémy. Nemůžeme vycházet z našich zkušeností a nějakým způsobem tam implantovat naše daňové systémy. Pokud uh, budu vycházet z německého uh, příkladu, tak my určitě nemůžeme jít příkladem, protože máme tak rozsáhlou daňovou literaturu, uh, že daňový systém je velmi komplexní a myslím si, že každá rozvojová země by byla přetížena, kdyby měla implementovat pouze půlku z toho německého daňového systému. My potřebujeme daňový systém, který zajistí to, že státní moc nebude moci brát ze státní pokladny, z daňové pokladny a nebude moci eh, směřovat peníze vybrané v rámci daní do temných kanálů. Když jsme hovořili v New Yorku o rozvojových eh, cíli, cílech tisíciletí, tak bylo řečeno, co, co vlastně ztrácíme v důsledku korupce. Z každého dolaru nebo z každého eura, který směřuje do rozvojových zemí v rámci rozvojové pomoci, velký podíl mizí právě kvůli korupci. Já si myslím, že váš přístup je v podstatě dobré. Vy říkáte, že e, daňové systémy jsou pro rozvoj velmi důležité, že se musíme tedy e, postarat o to, aby tady byly daňové systémy, které budou udržitelné, že potřebujeme transparentnost, spolupráci, eh, musíme si také vyměňovat informace, to je jasné. Samozřejmě, že se tady obracíme na nejrůznější instituce. Musíme se obrátit na ty, kteří do určité míry investují v těch rozvojových zemích a přicházejí zvenku, musíme se postarat o to, aby tyto subjekty se nesnažily svoje mm, zisky ventilovat v těch daňových rájích, ale zároveň se musíme postarat o to, abychom tady nevytvářeli nějaké nerealistické pobídky v tom smyslu, že bychom eh, tady lákali investory tím, že tady vytvoříme daňové pobídky, které úplně odporují vlastním zájmům. Daňová svoboda po určitou dobu, eh, ty daňové prázdniny, nižší daně, potom ten koloběh investičních prostředků, roundshipping. Eh, já si myslím, že eh, to tomu státu samotnému moc nepřinese. To je ku prospěchu investora a také eh, ku prospěchu toho spoluinvestora z rozvojové země, protože ten, tak říkajíc, naskočí na ten vagon, na ten vůz, dostane se do toho kolotoče, ale potom ty zisky skončí v nějakém daňovém ráji a to není dobře. Myslím si, že tomu bychom měli zabránit. Já jsem tady formuloval několik pozměňovacích návrhů, které se týkají právě těchto otázek, ale celkem za to musím konstatovat, že jsem s vaší zprávou spokojen. Jsem spokojen s vašimi hlavními principy. Děkuji. Merci beaucoup. Já vám velmi děkuji. Teď paní Keller. Děkuji. Souhlasím že eh, daňový systém nesmí být příliš složitý, ale jednoduchost také není všechno, musí být také spravedlivý. Já, Evo, samozřejmě velmi podporuji vaši zprávu. Myslím si, že eh, daňový problém je velmi jasným příkladem nutnosti koherence politik pro rozvoj, protože ty daňové ráje velmi škodí rozvojovým zemím. Daně nejsou jen zdrojem příjmů pro státy, ale ty finance, které z daní plynou, jsou velmi důležité pro demokracii, jak tady někdo říkal. Pro vytvoření sociálního systému, který, jak víme, je stále důležitější, abychom pomáhali těm eh, zranitelným skupinám lidí v případech krize, sucha a tak dále. Také je důležité, Zajistěte z nich demokratickou kontrolu. Lidé chtějí vědět, co se děje s jejich penězi, kam ty peníze jdou. Takže já si myslím, že daně, ano, jsou to peníze, ale také více než peníze. V minulosti no, jsme v Evropské unii často měli takovou politiku, že jsme žádali, aby rozvojové země snížily své daně. A myslím si, že to bylo velmi škodlivé. Měli bychom s tím přestat a už to nikdy znovu neaplikovat. A na závěr k té otázce korupce, to je samozřejmě velice důležité. Potřebujeme eh, transparentnost, opatření proti korupce, to je pro rozvojové země velmi důležité, ale musíme stejně tak zajistit, že i naše společnosti budou eh, nějak eh, zajištěny, že nebudou moci podporovat korupci nebo ji někde provádět a měli bychom využít možností, které máme pro to, abychom zamezili takovéto korupci. Děkuji. Paní Šniber Jastram. Dank. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych ráda poděkovala za vaši zprávu a za práci, kterou jste tomu věnovala. Myslím si, že toto téma je velmi důležité. Já jsem si v této souvislosti kladla otázku, jestli je správné systém dobrého vládnutí umístěvat na začátek, protože ve skutečnosti by to měl být důsledek zlepšeného daňového systému. Jiná otázka, která se v této souvislosti nabízí a kterou bych ráda nastolila, je to, jaký je vztah mezi uh, přímými a nepřímým, nepřímými daněmi. Já mám pocit, že se tady příliš soustředíme na nepřímé daně, především na daně z přidané hodnoty. Já si myslím, že právě daň z přidané hodnoty zatěžuje především chudší obyvatelstvo. To znamená, že se domnívám a možná, že i vy eh, se tedy snažíte o politiku eh, rovnováhy mezi pohlavími. Já si myslím, že nejchudšími domácnostmi jsou ty, kde je hlavou rodiny žena. Možná, že bychom měli dětské oblečení osvobodit od daně z přidané hodnoty, to by eh, snížilo příjmy pouze o 1,2%, ale zároveň by to důležitým způsobem přerozdělilo eh, příjmy já už to nechci dále rozebírat, protože zcela, zcela jistě k tomu přijdou i pozměňovací návrhy. Ráda bych poznamenala pouze jednu jedinou věc, protože si myslím, že jsou tady otázky, které ještě musíme vyřešit. Například otázka e, eh, úvěrů a pomoci, subvencí, jak jaký dopad mají obě záležitosti na vybírání daní. Já si myslím, že tuto otázku musíme nutně vyřešit a nakonec ještě jedna závěrečná otázka, kterou směřuji směrem k vám. Do jaké míry je podle vašeho názoru e, důležité e, daňové přiznání specifické pro e, jednotlivé země? Je to podle vás podmínka nutná? Děkuji. Merci, monsieur Děkuji, pan Gerens. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl se připojit k těm, kdo považují vaši zprávu za velice kvalitní. Jsou tam velmi zajímavé návrhy, ostatně už to tady bylo řečeno, ale já bych chtěl zmínit dva body, které se mi zdají být zcela zásadní. Každá země potřebuje nějaký daňový systém, který může financovat její výdaje. A my vidíme, co se děje v Evropě. Každá země má odlišný daňový systém. Máme tedy velmi odlišný vývoj, který vede k odlišným daním, které se liší od Švédska po, Evropskou, po pro Velkou Británii například. Výsledky ale nebudou pozitivní, když budeme nutit Velkou Británii, aby přijala systém švédský a Švédsko systém britský, tak už to nebude fungovat. Takže já si myslím, že je velmi důležité tam respektovat ten princip partnerství, které nám také umožňuje především, aby se rozvojové země mohly také nějak vyjádřit k tomu, co si přejí pro svou budoucnost. Ono se to zdá být zjevné. Ale já tady chci odkázat na eh, něco, co se před pár lety stalo v Ghaně. Když jsem měl prodlužovat jejich úvěr nebo jim udělit nový úvěr, nový úvěr v rámci MMF. A Ghana tedy, aby získali finanční prostředky, chtěli zvýšit cla pro dovoz. A tehdy se jim vyhrožovalo, že MMF jim zruší, zruší úvěr. Takže to byl jasný nátlak na tuto zemi. A přitom ti, kdo jim toto vnucovali, jim nedokázali poskytnout žádné alternativy, kde získat finanční zdroje. Já si myslím, že to je politická záležitost. Ghana v této oblasti eh, byla zcela izolovaná a nikdo jim nepomohl, nikdo je nepodpořil. Kdo by je z těch hlavních aktérů mohl udělat? Afrika? Africe je to jedno. A stejné je to s těmi ostatními ale Evropská unie by v tomto mohla něco dělat. A tady je ta přidaná hodnota, kterou by Evropská unie mohla v takovýchto případech přinést. Další příklady. Někteří diktátoři financují války ve své zemi tím, že zvyšují daně ve společnostech. na pobřeží slonoviny eh, je to trošku jinak. Tam se vyhrožuje společnostem, které potom platí, aby financovali různé válečné operace, jako to dělal Sadat už několik let, ale v případě míru není možné společnosti dostatečně zdanit tak mi pak neříkejte, že tyto státy nemají způsob, jak ty společnosti přinutit platit daně. To je celá politická záležitost a já si myslím, že je třeba tohle stigmatizovat, protože je velmi těžké podporovat rozvojovou pomoc v zemích, které mají takovéto praktiky. My k ním hodně přispíváme, ale já myslím, že i oni by se měli trochu snažit. V takovémto partnerství je třeba tam jasně rozdělit tu zodpovědnost a ne eh, tu zemi jak si ponechávat úplně stranou toho, co se v ní děje. A potom, a já si myslím, že tohle je naprosto zásadní, je spousta způsobů, jak podvádět ty rozvojové země. A jedna eh, z nejodpornějších eh, praktik je kupovat od nich přírodní zdroje, aniž bychom jim za to platili správné ceny. A společnosti, eh, které možná platí velice správně daně v zemích, kde je DPH na tyto přírodní zdroje, se často chovají nechutným způsobem v těch rozvojových zemích, kde je nakupují. A to je třeba prostě říci. A zase, jak skombinovat všechny tyto prvky, abychom těm zemím nějak pomohli? Ještě Eh, předtím, než jste přišla, já jsem eh, v rámci jiné diskuze říkala, že bychom potřebovali nějakou takovou schůzku jako v Davosu, kde bychom se všichni sešli a jednali o všech těchto potížích a pokusili se podívat na to, jak by eh, každý mohl přispět k tomu, abychom se dostali z tohoto marazmu. Já si myslím, že je to zjevné. To, co jsme říkali, to je taková hypotéka, kterou jsme zatížili rozvojové země a my potřebujeme eh, o tomto jednat. Svoláváme schůzky v Davosu kvůli jiným důvodům, tak proč ji nesvolat také kvůli komuto? Protože ta naše spolupráce prostě nefunguje dobře. Měli bychom se opravdu snažit pracovat společně a nejen o tom mluvit. Takže eh, prosím, to je můj příspěvek k vaší zprávě, kterou shledávám výbornou, ale nejlepšími řešeními to jsou ta řešení, která fungují v praxi. Takže tady je třeba k tomu přistupovat pragmaticky. Jak jsem už říkal paní Aštnové, sice to nemělo moc úspěch, ale budu to říkat i nadále. Máme sice právo mluvit, vyjadřovat se, ale nemáme vždy co říci, že? A ne vždy nás poslouchají, ale snažme se být optimisty a snažme se přece jenom říkat to, co si myslíme, i když víme, že třeba to k ničemu nebude. A teď eh, Evropská komise, pan Tasilo van Drost. Děkuji, paní Žoli. Toto sdělení eh, bylo vytvořeno také s našimi kolegy z DG Taxud. Hodně jsme pracovali s parlamentem, před rokem jsme Eh, se skupinou zelených tady v parlamentu zorganizovali eh, takovou schůzku, kde jste vystoupila vy společně s panem Karlem de Kuchtem, který byl tehdy komisařem. Každopádně já tady děkuji těm, kdo mluvil o těch pozitivních aspektech, ale i o některých aspektech negativních. K těm negativních aspektům možná se k tomu ještě krátce vrátím. Vy jste tady mluvili o těch obchodních daních které jsou velkou částí příjmů některých rozvojových zemí a které teď, když máme ty dohody o volném obchodu, budou zrušeny. To je sice pravda, ale naším základním problémem je otázka rozvíjení kapacit v rozvojových zemích. Dokud ty země budou eh, tak závislé na těchto příjmech, bude to znamenat, že jejich daňový systém není dost rozvinutý. Takže je třeba rozvinout jejich daňové systémy, to je základ toho sdělení. A když říkáte, že neexistují žádné konkrétní návrhy, jak ten daňový systém rozvinout, tak je to proto, že jsme chtěli ke každé zemi přistupovat specificky. Takže místo, abychom řekli, že je třeba, aby v tomto odvětví byla ta a ta daň, jsme uh, si řekli, že se raději, raději podíváme na všechny ty země zvlášť podle jejich kapacit, protože některé země mohou mít velmi složitý daňový systém, jako je třeba Německo, už se tady o tom mluvilo, ale potom jsou země, jejich daňový systém musí být nejdříve posílen, aby potom mohl být postupně rozvinut a abychom mohli vytvořit spravedlivý daňový systém. Ale ten spravedlivý daňový systém to je základ naší práce, eh, o něj hlavně jde v, té, v tom sdělení a proto k tomu přistupujeme ke každé zemi zvlášť. Slyšeli jsme tady některé otázky, co se týká OECD a těch transferových cen. A já bych požádal kolegy z Taxudu, aby se k tomu vyjádřili, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Možná bych se tady vrátila k některým bodům, o kterých jste mluvila a které podle mě by mohly vést k určitým zlepšením. Bych se soustředil spíš na to, než na ty negativní body. Takže ty možnosti eh, zlepšení, co se týká tedy efektivity prací OECD a potom ten váš návrh udělat eh, nějaký mezinárodní sjezd, kde by se mluvilo o špatných daňových praktikách. A co se týká efektivity prací OECD, tak je pravda, že První fáze spočívá v tom, že žádali země, aby se angažovali, aby se zavázali eh, ke transparentnosti a výměně informací. A druhá fáze je ujistit se, eh, zda tyto závazky jsou skutečně dodržovány, a to skrze eh, to takzvané peer review, které proběhne v příštích letech. Je to postup, který umožní členům eh, Světového fóra pro transparentnost a výměnu informací podívat se na to, jakým způsobem eh, jsou tyto principy aplikovány v praxi jednotlivými členy toho Světového fóra. To nám umožní se ujistit o tom, eh, že když jsou takovéto dohody, že jsou opravdu aplikovány. A potom k té otázce toho mezinárodního sjezdu, o kterém jste mluvila, tak my už máme v Evropské unii, eh, co se máme v Evropské unii eh, ten kodex, eh, který pojednává škodlivé daňové praktiky a evropské členské státy se zavázaly, že budou tento kodex podporovat i u třetích zemí, což v současné době probíhá, obzvláště u některých našich evropských sousedů. Také je to cílem doložky, která se teď vkládá téměř systematicky do všech eh, dohod uzavíraných se třetími zeměmi. Říká se tomu ta doložka eh, řádné daňové zprávy která umožňuje se ujistit o tom, že partnerské země Evropské unie skutečně schvalují a sdílí tyto zásady transparentnosti, výměny informací a e, hospodářské soutěže v daňové oblasti. Mluvili jsme už o tom. Já si myslím, že toto by mělo uklidnit vaše obavy. Děkuji. Děkuji. Já tedy s uspokojením konstatuji, že je tady podpora pro myšlenky obsažené v té zprávě. Byly tady návrhy paní Šniver Jastram hlavně, abychom tam mluvili spíše o řádné daňové zprávě. Já si myslím, že to jsou všechno věci, které jsou provázány. Myslím si, že je velmi důležité, aby se Evropský parlament k těmto otázkám vyjádřil. Já jsem asistovala zveřejnění zprávy pro lidský rozvoj. Říká se tam, že došlo k takovému kombinovanému rozvoji eh, v růstu vzdělávání a zdraví o 41% od roku 1970. A když se podíváte na jejich klasifikaci, tak uvidíte, že jsou tam i jen rozvinuté země. Když těch 41% toho rozvoje, který konstatovali, srovnáte v posledních 40 letech, tak je třeba to také srovnat se zvýšením celosvětového HDP. Jak víte, od roku 1970 došlo k navýšení toho HDP o 33%. O 350%. A problém je v tom, že rozvojové země nemají daňový rozvoj, nemají tedy daňové příjmy, které by umožnily financování těch sektorů, jako je vzdělávání nebo zdravotnictví. A my jsme příliš dlouho ponechávali eh, možnost takovéto nekalé eh, soutěže v daňové oblasti i v Evropě a myslím si, že parlament by měl zaujmout nějaké stanovisko ke skutečnosti, že ty úmluvy OECD jsou neefektivní. Protože je třeba si zprávy vždy vyžádat. A ty daňové zprávy, které nevědí, že dochází k únikům, samozřejmě také nevědí, že někde existuje nějaký účet v nějakém daňovém ráji, takže potom ta informace stejně přes tu výměnu informací neprojde. My jsme měli eh, dohodu mezi členskými státy, která existuje už 10 let, eh, stejný model jako OECD a byla využita méně než 10krát za tu dobu. Takže máme spoustu práce, na vytváření těch bilaterálních dohod, které ale tu situaci neřeší. Takže myslím, že je čas, aby parlament k tomu zaujal jasné stanovisko, obzvláště co se týká eh, toho aspektu rozvoje, protože tam je spousta pokrytectví v té oblasti. Myslím si, že eh, ta možnost eh, neplatit vůbec daně v rozvojových zemích tady byla zmiňována několikrát. Trvá to už příliš dlouho a pokud chceme, aby to mezi jihem a severem fungovalo jinak, tak je třeba si tuhle otázku vyjasnit. Já vám tedy děkuji a prosím o pozměňovací návrhy před 16. listopadem, je to ve čtvrtek předpolednem. Hlasovat se bude 18. 2011. Maintenant, c'est le point 10 de l'ordre du jour modification de l'accord. A teď bod 10 našeho pořadu jednání. Změna dohody mezi evropskými společenstvími a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci. Je to taková první výměna názorů o tomto textu. Spravodajkou jsem zase já, protože nikdo tu zprávu nestál, myslím. Takže já si dám slovo sama sobě. Jednat o té zprávě budeme 9.12. Pozměňovací návrhy prosím posílit do 20. List, 20. prosince. E, jedná se o zajištění konformity s Lisabonskou smlouvou, takže je to v podstatě jen technická adaptace té dohody mezi ES a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost už nemáme Evropská společenství, ale Evropskou unii, která musí formálně tuto dohodu schválit. Rozhodnutí eh, Rady se tedy snaží eh, nejen zajistit schválení té dohody v Evropské unii nebo Evropskou unii, ale také oficiálně spravit eh, jeho africkou část o tom, že od 1.12.2009 eh, nastoupilo po evropských společenstvích Evropská unie, která má stejné pravomoci a stejné povinnosti, hlavně co se týká těch, které vyplývají z té dohody. Ta dohoda je technicky v podstatě asociační dohodou podle článku 217 smlouvy o fungování Evropské unie a podle článku 218 6. odstavce stejné smlouvy tato dohoda může být uzavřena jen poté, co je schválena parlamentem. V mém návrhu zprávy, o kterém se bude mluvit 9. prosince, se pravděpodobně omezíme jen na Eh, doporučení ze strany našeho výboru, eh, že parlament tedy schvaluje rozhodnutí Rady pro uzavření této dohody. A jak víte, vyplývá to z duchu smlouvy, hlavně článku 218, a také z našeho jednacího řádu, že žádná změna textu dohody není přijatelná a my můžeme pouze eh, doporučit schválení anebo zamítnutí této dohody. Takže co se týká postupu a interakce s ostatními výbory, výborem INTA, to je výbor, který je příslušný k tomuto stanovisku, kdežto my jsme příslušným výborem k věcné otázce té dohody. Schválení eh, parlamentu eh, je v podstatě dané ve chvíli, eh, kdy rada uzavře tuto zrevidovanou dohodu. Bude se o tom mluvit 26. první 2011 a pozměňovací návrhy se mají posílat do 20. prosince. Tak, máte slovo, pokud k tomu někdo má nějaké připomínky nebo nějaké otázky. Dobře, tak v takovém případě můžu ukončit naše zasedání do zítra do 10 hodin. A koordinátoři eh, se sejdou eh, zítra ráno eh, v půl desáté v tomto sále.